Prosím vás tedy usaďte se. Mail. Danke sehr. Also die Koordinator. Děkuji. Závěry koordinátů z 13.10. a 3.11.2014 máte k dispozici. Pokud do dneška do 15 hodin nikdo nic nenamítne, tyto závěry, veškerá rozhodnutí budou platit za přijatá. A dále si připomenu, že na poslední schůzi koordinátorů jsme hovořili o práci politického oddělení, Policy Department. Jednalo se o návrhy skupin na studie a briefingy na rok 2015. Lhuta byla Eh, určena na 5. listopadu. Připomínám, tedy je to zítra. A ještě jednou vám tedy připomínám, předložte tedy vaše návrhy sekretariátu do zítřka, tedy do středy. Jsme u bodu 9 a zde bych rád eh, zde přivítala pana Wolfganga Šáda z Fraunherského institutu pro systémové, systémový inovační výzkum z Karlsruhe. Já ho zde vítám a on nás pře, seznámí s předběžnou verzí studii nejnovější informace o investicích do velkých projektích TNT a také zde získám, vítám dalšího zástupce Fraunherského institutu stejného institutu z Karlsruhe. Eh. Tento update si vyžádal tento výbor v dubnu 2013. Předběžné změní studie bylo zasláno členům TRAN minulý týden a vytištěné exempláře máte k dispozici zde v sále. Pane Šáde, máte slovo na 15 minut. Děkuji, pane Krámere, děkuji vám také za pozvání. Pokusím se e, tu prezentaci představit anglicky, neboť jsme tu studii sepsali v angličtině a proto bude pro mě jednodušší hovořit anglicky se to neotvírá. Děkuji dámy a pánové, děkuji za pozvání, jsem rád, že můžu předložit eh, prezentaci o aktualizovaných investicích do velkých projektů TNT. Společně jsme připravili tuto studii eh, KLT, profesor Rogendatel, Oreaf Majorule a já sám z Institutu Fraunhofer. Všichni tři jsme přítomni, abychom odpověděli na vaše otázky po prezentaci. Podíváme se na toto. Plánovali jsme eh, si pláž se strukturu prezentace. Nejprve bychom chtěli ukázat trošku eh, případové studie, které jsme analyzovali pro náš projekt. Pak jsme chtěli mluvit o eh, prostupech TNT, posouzení koncepce celého celé prezentace, jak bychom s tím měli zacházet paralelně s rozvojem infrastruktury a také otázka um, um, účasti veřejné strany. To je těch pět nebo šest bodů, které jsme si vybrali pro uh, tuto krátkou prezentaci. Síť eh, TNT se mm, mm, objevila asi před 20 lety, začalo to spíše vyplnout takové politické myšlenky a teď se to rozvinulo eh, v takový analytický přístup, takže nejprve se začínalo přístupem eh, ze spora dolů, bottom up z členských států a teď v posledních čtyřech nebo pěti letech se to rozvinulo také ve spolupráci s výborem a s komisí, je to takový celostní přístup, Ehm, celá tato, jak by měla celá tato síť pro Evropu být rozvineta, má to být ro- koherentní síť ehm, pro, pro Evropu. Takže to jsou ona klíčová hesla. Začali jsme s rozvojem projektu e, a něco řeknu také o situaci a o koncepci sítě TNT. Tahle jeden bod k této síti. Znáte to asi jako síť, která se stává z devíti koridorů, které tady vidíte na mapce.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 když se podíváme na tyto klíčové koridory, tady máme tady devět koridorů a vybrali jsme z nich 12 případových studií eh, pro analýzu eh, naší studie, eh, jak ukazujeme, jak jsme to posuzovali, jak vypadá celý design tohoto. Sedm z nich je součástí dřívější studie a pět nových případových studií bylo zvoleno pro tento přístroj, pro tento aktuální přístup Ehm, je to mm, vysokorychlostní železniční trať Ulm a e, to jsou ony tři e, tunely, jeden kolem Turína, e, pak mm, Gotthardský tunel a další. To je pět nových případů, které jsou prezentovány v této aktualizované studii. Jenom pár stručných čísel. Tyto případy Tady tato máme investiční náklady mezi 131 miliony eur a eur až do 10 miliard eur. Eh, na eh, jeden z projektů. Vyhodnocení. Máme tady různé ukazatele, které nám ukazují eh, socioekonomické výhody nebo náklady tohoto projektu. Když se podíváte na poměr užitku nákladů, tak je to mezi 1,5 a 2,6 na eh, tyto projekty, eh, které eh, skýtají výhody. Když se podíváte ještě na jiné ukazatele, jako období návratnosti investic, mm, mm, to je nutné období, tak to, se, to je něco mezi 10 až 15 lety až do 50 let. Takže to byl takový přehled jednotlivých případů, které jsme analyzovali a pak jsme z toho, z toho vyplynulo zpět do důležitých bodů. Ehm, jedna, jedna, chci k tomu něco vysvětlit, jak eh, vypadala rozhodnutí kolem kofinancování takovéhoto projektu. Eh, ten tý. Často tyto projekty jsou rozděleny do jednotlivých fází nebo kroků a když se podíváte třeba na železniční projekt Rail Baltica, tak to by mohlo být součástí eh, také eh, jednoho projektu eh, v, v Lotyšsku. A toto souvisí s inovačními projekty. Tady pracuje agentura a mm, INEA a oni mají takový ranking různých kroků, které jsou navrženy, zdali budou způsobilé financování. DG Move potom udělá konečné rozhodnutí eh, a rozhodne, které věci budou kofinancovány jako a jak se to dělá. Vybere se nebo analyzuje se čtyři mm, kritéria vyhodnocovací, to je to, co vidíte na tomto slajdu, eh, to znamená relevantnost, jak jsou na vyzrále, dopad, eh, kvalita, a jenom abyste si udělali představu o tom, co se míní slovem relevantnost. Znamená se, že se kontrolují co e, to tady takové výzvy otevřené pro financování a pokud e, se toto, toto koresponduje s touto výzvou, tak to můžeme označit za relevantní. Pokud je už projekt nazrálý nebo je ve vyzrálé fázi, to je velice důležité kritérium pro to, abychom identifikovali to, jestli tento projekt už je vyzrálý, jestli design je v pořádku, jestli financování je zajištěno, jestli právní stránka věci je e, v pořádku. A potom mm, třitek, třetí kritérium je dopad celého projektu. To je tedy mm, kritérium pro posouzení, jestli poskytuje pozitivní socioekonomické mm, ukazatele, řekl jsem třeba to, jaký užitek to přináší a Potom tady máme dopady na životní prostředí. Jak jestli celý ten design je v pořádku. Takže to je kritérium s názvem eh, dopad, to musí být analyzováno, to jsou ony čtyři kroky a konečně je to kritérium kvality. Tady se, eh, tady se díváme na strukturu managementu celého projektu, jestli eh, jsou tady řádně definovány mezník, milníky, jestli jsou to správné plány. A my si myslíme, že tady je důležité také podívat se ještě na další aspekty, které mm, někdy jsou důležité, ale možná bychom měli více ještě zdůraznit mm, řízení rizika jestli třeba je zapotřebí nějakých změn, jaká rizika by se mohla vyskytnout eh, se změnami a také řízení nebo management změn. Eh, jsou tu třeba plány, jak provést změny, eh, jak budou vypadat náklady případných změn, jaký to bude mít dopad na celkové náklady a podobně. To znamená otázky řízení změn a rizika a to by všechno mělo být více vzato v potaz. Třetí věc, kterou máme tady na seznamu, je otázka posouzení eh, megaprojektů. Když eh, mluvíme o velkých projektech, eh, které pak, by ehm, se dostane větší část ehm, kofinancování z EU, tedy 30-40%, to jsou přeshraniční projekty s větším podílem financování, Eh, mohlo by to také přijít z Fondu soudržnosti, ale eh, máme tady standardizovaný eh, pro, program, takzvaný CBA, to je mm, nutné, aby se mohlo udělat posouzení, které bude pak srovnatelné s jinými projekty nebo kroky. A samozřejmě potřebujeme integrovaný model dopravní. V současné době tady není takový model dispozici, který by měl dostatující kvalitu pro toto posouzení. A když už mluvíme o megaprojektech nebo těch, které stojí 700 milionů eur nebo miliardy eur, tak je také důležité to poměřit a posoudit další ekonomické dopady. Dopady, které by mohly jít za, za, za náklady, které jsme tady poměřili nebo naplánovali, to znamená dopad na zaměstnanost, obchod a HDP a, a hrubý národní důchod. E, to, Toto je důležité, abychom mohli mít dobrou studii proveditelnosti a nejenom studie, které tady představují ehm, provozovatelé. Druhá věc na tomto slajdu je kofinancování velkých ehm, projektů když největší část, řekněme 40% z EU a 30% přijde z nějaké členské země, největší díl poskytuje Evropská unie, tak také kritéria EU by měla mít větší váhu v těchto rozhodováních. A když se podíváme na procesy monitorování, tak ty by také měly být převzaty Evropskou eh, komisí, protože komise a EU platí velký díl nákladů pokrývají velký díl nákladů. Možná je eh, důležité tady zmínit, že když ehm, eh, sledujeme eh, různé vysokorychlostní ehm, železniční projekty v různých členských státech, tak náklady na tyto projekty se mohou odlišovat faktorem 3 mezi různými zeměmi, takže částečně to závisí na tom, jak se monitoruje projekt a jaký je mm, audit celého projektu. Takže standardizací tohoto všeho a tím, že se převezme, že vezme EC zodpovědnost, tak to by mohlo ušetřit ehm, dost nákladů. Čtvrtý bod. Design celého projektu a to, jak je eh, v Izraeli hotový. Ehm, tady mluvím, tady to úplně nevidíme. Tady máme čtvrtý bod. celém designu projektu jde o to, aby byly definovány i detaily. Takže třeba se musí vzít v úvahu nějaké environmentální zóny, chráněné zóny a mm, třeba je zapotřebí určité mm, navigace se tak musí být popsány detaily tohoto navigačního systému a mm, to by se nemělo objevit jenom na konci, až je projekt implementován. K tomu vzniknou pak dodatečné náklady a tyto dodatečné náklady se mohou navýšit. Eh, takže jestliže je vyzrálý projekt, eh, eh, tak pak se specifikují detaily, tam hrají tady roli také parametry kvality, například rychlost, jestli cílová rychlost je 200 km za hodinu nebo 220 nebo 180, to všechno by mělo být jasné. A také proveditelnost struktury inženýringové, jestli v případě tunelů nebo mostů, a také dopad na životní prostředí. Toto posouzení musí být provedeno eh, se zohledněním všech vlivů, které by to mohlo na konci mít na projekt, jak jsem říkal. Takže Poté, co se zohlední všechny tyto věci, je možné rozhodnout o velkém projektu. Udělá jsem odhad nákladů. Až bude projekt pak implementován, ty náklady by se neměly zvyšovat, protože došlo k nějakým chybám v plánu, může se to zvýšit v důsledku inflace, to je v pořádku, ale pokud je to kvůli chybám v plánu, to už by nemělo nastat. A pak ještě dva body, které jsem chtěl zdůraznit, eh, analýza rizik a eh, eh, to, u těchto velkých projektů by to vše mělo být taky zohledněno. A pak eh, řízení změn, tady máme nový nástroj, který se rozvíjí, tomu se říká modeling nebo building implementation a to jsou eh, to je takový počítačový model, je to nová infrastruktura a z tohoto modelu můžete odvozovat časový plán celého projektu, také náklady a když ehm, třeba potřebujete přizpůsobit plánování, tak můžete okamžitě ehm, dostat nový odhad nákladů a eh, nový časový plán. A to vám potom, pod těm, kteří rozhodují, mm, ukáže, jaké to bude mít důsledky, eh, když budete ten projekt chtít eh, uspůsobovat v další fázi. Takže PIM je zajímavý nástroj eh, právě pro realizaci takovéhoto přístupu. Pátý bod se zabývá tím, že kromě infrastruktury se musíme zabývat také rámcem e, dopravní politiky, který samozřejmě je v interakci s tou infrastrukturou. E, tady jde e, o jednu fázi, e, to znamená rozdělení velkého projektu do několika podfází. Přitom pozorujeme, jak se dopravní trh rozvíjí a pokud se rozvíjí tak, jak očekáváme, tak můžeme postupně nastartovat implementaci další fázi a tak dále. Takže začneme s jednou a pak pozorujeme, jak se e, trh e, rozvíjí, zdali ty další fáze budou zapotřebí či nikoliv a to do jisté míry zmírňuje e, riziko, které ty předchozí prognózy v sobě samozřejmě nesou. Pak je to další věc. Musíme pozorovat liberalizaci dopravního trhu, která pak funguje, který, který pak funguje na novém základě jde o investice velkých objemů finančních prostředků. Eh, ovšem, pokud nemáme dostatečně liberalizovaný eh, trh eh, s zasilatelství, tak samozřejmě nemůžeme počítat s velkými zisky. Takže tady by měly být konkurenční nabídky na takovémto trhu. To je něco, čím bychom se měli zabývat, co bychom měli zajistit. A teď uvedu ještě další příklad, kde dopravní politika a balíček dopravní politiky a e, implementace tohoto balíčku a implementace úkolů v e, e, infrastruktuře jsou koherentní. To je ten Kotberg tunel, tam vlastně se získaly prostředky z nejrůznějších poplatků na převoz těžkých nákladů a jsou tady další zdroje, které jsou všechny nasměrovány k implementaci úkolů v oblasti infrastruktury Evropy. To je velký, velmi dobrý příklad eh, takového souznění mezi těmito dvěma velkými oblastmi. A teď se dostáváme eh, k eh, tomu rámci politiky dopravní infrastruktury. Šestý a poslední bod se týká účasti Eh, veřejnosti, eh, veřejných eh, zdrojů, veřejných orgánů. My si myslíme, že to je nutné. Pokud totiž máme nějakou účast veřejnosti hned z kraje, tak to je velice dobré, protože je všem více transparentní. Oni ty, oni ty další zúčastněné strany mohou mít často řadu výborných nápadů a v implementaci se potom vyhneme nějakým spožděním, které by mohly být zapříčiněny třeba s soudními řízeními v případě, že by nebylo vše e, projednáváno s veřejností hned z kraje. To je jedna z výhod takovéhoto postupu, zapojit veřejnost hned od samého počátku. A potom e, je tady ještě další věc, e, právě veřejnost informovaná v případě Gody Lečberku pomohla vlastně i prostřednictvím rozhodnutí o veřejných dopravních komunikacích, o veřejné nové dopravní komunikaci, eh, prosadit eh, projekt, který, dejme tomu, z ekonomického hlediska nebyl příliš ziskový, ale byl důležitý. V dalším případě, v případě Stuttgartu, eh, mezi Stuttgartem, Elmem a Německem tam také vlastně byly z kraje velké demonstrace veřejnosti, které zablokovaly další rozvoj projektu a vláda začala takové smírčí řízení, v rámci kterého se začalo diskutovat dohloubky o výhodách a nevýhodách a veřejnoprávní televize celý tento proces sledovala. Eh, mapovala, veřejnost byla dobře informována a nakonec eh, vláda vyzvala k eh, takovému referendu. Lidé se vyslovili pro celý projekt a teď se to celé posunulo, pohnulo. Takže u těchto megaprojektů je skutečně doporučováno jít cestou informování veřejnosti, veřejných referent a tak dále. A v neposlední řadě na závěr bych ještě rád citoval doporučení z projektu Netips. To celé velice podporujeme. Pokud nějaký projekt není připraven, není připraven dostat se do další fáze, tak opravdu eh, raději počkejte, než abyste vydávali peníze. Děkuji mnohokrát, pane Šáde, za vaši prezentaci a nyní budou mít slovo nejdříve koordinátorové ale kvůli časovému omezení a mnoha zájemcům o to vystoupit bez diskuzi je omezuji na dvě minuty. Pan Van de Kamp. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, panu Šádemu za toto mimořádné expoze, za všechny tyto velice jasné eh, informace. Eh, budu zatím hovořit takto, než všichni najdou tu správný kanál pro překlad. Mám tři dotazy. Zajímalo by mě, jestli jste se také vy e, zabývali otázkou e, nákladů e, těch kanálů, které se připojí k projektu RTET. Občas hovoří, se hovoří v této souvislosti o určitých problémech u těch spojení e, k té hlavní síti. Říká se, že snad jsou tady nějaké problémy a že jsou tady nějaké problémy s těmi e, dopravními systémy. Je tady samozřejmě, eh, eh, zdá se, řada problémů spojených s spojením. A teď ještě druhá věc, která se týká veřejnosti, občanů a jejich obav. Vy jste eh, přišel s určitými doporučeními, ale mně se tak trochu zdá, že ta doporučení jsou malinko slabá. Například konstatujeme, že tady existuje celá řada vesnic, obcí, které které jejichž občané, jejichž obyvatele nejsou příliš nadšeni eh, představou, že by se jim za humny eh, začaly eh, realizovat nějaké velké projekty. Takže co s tím? Máme určité problémy, ale jaké, jaká řešení přinášet, protože myslím, že občané si dělají větší obavy, než to, co vy jste naznačil. V té malé knížečce, kterou jsme dostali, pane předsedo, už končím, se dělá rozdíl, a to je velice zajímavé, mezi studií o dopadech na životní prostředí analýzou, strategickou analýzou životního prostředí na straně jedné a e, analýzou dopadů na e, klima. Ten rozdíl je možná subtilní, jemný, je pouze teoretický nebo ne? Jsou tady nějaké praktické důsledky? Děkuji, Ismail Ertuk. Děkuji mnohokrát panu doktorovi Šádemu za jeho zajímavou prezentaci. Pane doktore Šáde, měl bych celou řadu otázek, které se netýkají nutně vás, ale také kolegů a kolegyn z Evropské komise, protože jsem viděl, že tady jsou přítomní odpovídající odborníci, tak bych ty otázky dnes rád položil. Pane doktore, vy jste právě zmiňoval, že například ten účast, například příklad Stuttgart 21, že tedy to zapojení těch lokálních orgánů bylo důležité a rozhodující. A nyní, a doufám, že mi Evropská komise dobře naslouchá, má moje otázky za prvé ministerstva a já jsem e, sám v Německém ministerstvu dopravy e, e, slyšel obavu v tom smyslu, že na ministerské úrovni s ohledem na mnohé věci, které jsme tady dohodli v oblasti T, T že na ministerské úrovni jim to jedno. Je jim jedno na to, na čem jsme se zde dohodli. Například, příklad z Německa. My máme zákon, ve, který, ve který jsme vepsali účast regionálních orgánů a v Německu se to realizuje tak, že pouze starostové, primátoři a zemští radové jsou účastní na těchto eh, koordinačních platformách a žádná jiná úroveň tam není občanská. A proto se ptám, a zejména komise, jaké prostředky nátlakové máme k dispozici, abychom ještě před postupem pro porušení nějak zareagovali. Tedy, co musí se stát, aby komise zahájila takovýto postup pro nesplnění povinnosti, pro porušení smlouvy. A další otázka. V mé vlasti v Bavorsku se diskutuje o tom, zda členské státy si budou moci ponechat svobodu rozhodování, zda ji tedy mají v tom smyslu, který projekt budou chtít kdy realizovat. Znamená to tedy, že členský stát může v rozporu s těmi uh, Eh, vypsanými řízeními výběrovými říci ne, my se nechceme účastnit na tomto výběrovém řízení, protože momentálně mne zajímá něco jiného. Je tedy možné, jak to pak vypadá? Takovéto peněžní prostředky plynou zpět a pak tady máme ten pojetí use it or lose it, tedy použij to nebo to nedostaneš. A já se tedy ptám, Eh, podle mne ty peníze na ně máme nárok a zde je využijeme teď nebo za šest let, to je naše věc. Ale chci se právě zeptat, jestli tato možnost vůbec existuje. Děkuji, předseda. Mimo koordinátorů tady mám pana Golniše, dále na Bilbao, Mirlie, Nilsen, nebo Liberacky, Sulka a to a sebe samotného a také pana Unidyho z komise. Tímto seznam řečníků uzavírám. A A nyní má slovo Gesine Meissner, ne? Dobrá, děkuji. Já jsem myslela, že přede mnou bude ještě kolegyně. I já děkuji za liberály mnohokrát za prezentaci, pane doktore. Předseda pro informaci oba dva koordinátoři nejsou přítomní a proto tedy dostáváte slovo vy. Tady budu pokračovat. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. A také hned přejdu k otázkám, ale nejdříve bych předeslala toto. Vy jste tady hovořil o tom, jak je důležité, aby se občané účastnili. A já to vidím stejně, protože občanská účast je například v Německu velmi aktivní a některé projekty ztroskotali proto, protože občané nebyli včas zapojeni. A ptám se tedy, jak tedy můžeme zajistit to zapojení občanů, jak to provést. Má se to dělat při každém jednotlivém projektu a má například to v pořadí eh, se demokrat, těch projektů demokraticky změnit, je to smysluplné, anebo se v podstatě navzájem blokujeme. To je má obava. Já jsem samozřejmě pro účast občanů, ale Klasický příklad z Německa, trasa Y, která je také součástí TNT, plánovala se 20 let, investovaly se tam veřejné prostředky, občané nebyli zapojeni od samého počátku, pak ovšem zapojeni byli a e, na místě potom došlo tedy k zapojení občanů, k protestům a potom to nebylo realizováno z tohoto důvodu. Takže já si myslím, pokud tu účast občanů nebudeme mít správnou, to zapojení, tak budeme mít blokádu místo toho, abychom pokročili. Dobře víme, zejména jak to vypadá s železnicemi, tam máme velké problémy, proto byla například ta trasa Y navržena, takže nyní ovšem jsme nuceni hledat alternativy, zatím je nemáme, než je najdeme, tak e, uběhnou léta a po celá ta léta se to zboží bude přepravovat na silnicích, což je přesně to, co si občané nepřejí. Takže jak to vy vidíte, jak, jak bychom měli vhodně včas zapojit občany, tak aby nedocházelo potom k těm blokádám v pokročilejší fázi projektu? Hyvä puheenjohtaja. Pane předsedo. Kolegové, politika v oblasti dopravy potřebuje skutečně velmi dlouhodobou vizi. Balíček RTE byl zapečetěn, zabalen před dvěma lety a e, když byla veškerá práce dokončena, konečně, tak teď e, všichni e, mají utkylou představu, že je třeba všechno znovu probrat a revidovat. A právě proto přicházím s takovou typicky finskou otázkou. Podaří se nám nakonec něco konkrétního udělat, anebo se soustředíme na ty spory, eh, na ty věčné eh, eh, přestřelky mezi sebou a vzdalujeme se výsledku a přitom výsledek je to, na čem by nám mělo nejvíce záležet. Tady se musíme soustředit na velice konkrétní oblast, kde je zvlášť obtížné zajistit přístup, přístup k těm nejvzdálenějším a vzdáleným oblastem. Musíme eh, prokázat trochu solidarity, ale předtím samozřejmě je potřeba nastolit mírovou, eh, klidnou, pokojnou situaci a atmosféru v rámci RTE, protože to rozhodnutí už jsme přijali společně, měli bychom se ho držet. Děkuji, Karin Madeli. Eh, ano, děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto prezentaci. Francie a Itálie žádá o prostředky z evropských zdrojů. Vy jste to zdůraznili eh, na ten titánský projekt, eh, který eh, se týká Turínu a není to pouze všeobecný zájem a životní prostředí, které jsou ve hře, ale také veřejné zdraví. Tento projekt Lyon-Turín je zásadní. My jsme 23. října 2014 předali dostali zprávu, ve které je řečeno, že prakticky e, už neexistuje žádné evropské město, které by mělo e, dostatečné obyvatel e, aby ob, hájilo existenci tohoto koridoru s Evropský soud to e, skutečně odmítl. Ten projekt Lyon-Turín je velice nerentabilní a přitom jde o obrovské investice ze strany Francie i Itálie. E, přitom víme, že jsou to země, které mají obrovský veřejný deficit, takže si klademe otázku, zdali vůbec tady se dá hovořit o plnění kritérií Lisabonské smlouvy. E, takže proč nevyužívat renovovanou železnici? železniční dopravu, která je teď využita na pouhých 10-15%, přitom to byly cíle bílé knihy, eh, které eh, jsme si v tomto směru stanovili a byly by okamžitě splněny. Takže já vám kladu velice jednoznačnou otázku. Na té, eh, z té finanční otáz, z toho finančního hlediska je třeba říct, že ten rozpočet je teď dvojnásobný oproti tomu, o čem jsme hovořili z kraje, nějakých 26 miliard eur. To je je to eh, ta cifra, která se teď eh, probírá. Eh, v, na podzim 2013 se uvažovalo o tom, že jedna z částí toho projektu bude úplně zrušena, takže já se táži, zdali Evropská komise bude dnes v tomto projektu pokračovat a jaké jsou finanční podrobnosti, které se k tomuto projektu vztahují. Další je Peter Lundgren. Ano. Já mně leží na srdci jedna věc, když mluvíme o těchto velkých koridorech a o tom, jak eh, jsou propojeny s místními sítěmi. Tak si říkám, že na konci pak eh, ti mm, lidé tam skončí někde v venkovských oblastech a tady mluvíme právě o megaprojektech. Většina eh, z nich vyžaduje obrovské výdaje, které platí daňoví poplatníci, ale nejsou tu žádné záruky, že jejich peníze nebudou promrány na těchto velkých projektech. Takže mnoho občanů eh, si dělá starosti kvůli obrovským nákladům, které stále ještě rostou. Chtěl bych se o tom dozvědět trošku více. Děkuji. Děkuji. Eh, kolo koordinátorů bylo ukončeno, protože se jich přihlásilo tolik a musíme se držet v času, tak nám zůstává jenom minuta na um, otázky. A rozhodující pak by měly být odpovědi. A teď dávám slovo panu Dálnesovi. Pan, Pan Dálen, pane předsedo, děkuji. My jsme zde obdrželi analýzu těch 12 vybraných případových studií u TNT. Má první otázka se týká linie Betuve. Ve vaší tabulce eh, stojí, že je to projekt Expost, který má být proveden, pokud jsem to pochopil správně, je to tedy něco, co je již uzavřené, tento plody, projekt, eh, protože v té tabulce tam máte EXPOST poznámku. Mne to překvapuje, neboť ještě nedávno jsem byl v Emerichu a tam jsem zjistil, že německá část trasy se musí ještě postavit. Takže se ptám, znamená to, že se ta německá část trasy oddělila od té druhé části, od té nizozemské? A druhá otázka, to se týká projektu ŠED, eh, vodní cesty, tam byly 5,9 miliard eur. A já se ptám, jak to může ta cena ještě poroste? Děkuji a další je Dobrovka Cujíka. Prosím, máte slovo. Hvala vám lijepo. Eh, Želim... Eh, jsem z Chorvatska. Slyšela jsem o 12 případových studiích, které jste tady představili, ale Nevidím tady um, koridor um, adrického prostoru a EU, to eh, je na mapce TNT, eh, po, přes je po Triestu, to jde přes přístav Ploček a potom by to mělo pokračovat do zbytku Chorvatska, Bosny, Hercegoviny, Černé hory a pak další cestou do Řecka. 28. srpna se konalo setkání v Berlíně pod záštitou paní Merklové a byla tam právě schválena tato trasa. Měla bych technickou otázku, kdo bude rozhodovat o této trase eh, za předpokladu, že místní a regionální úřady budou zodpovědné eh, za prostorové, prostorové dokumentace, územní plány, celé dokumentaci, co se týče eh, struktury, struktury, kdo bude zodpovědný a jaký bude osud tohoto koridoru adrisko-evropského. Děkuji. Děkuji, Jens Nielsen. Další. Tack så mycket. Eh, jag kommer från norra Sverige och eh, som alla andra så har man sina egna korridorer som man har fokus på. Všichni se soustředili na eh, místní koridory. Slyšeli jsme tuto zprávu. Máme tady obrovské projekty, veliké investice, které projekty mají do roku 2020, takže musíme sledovat, jak se věci vyvíjejí a jaká doporučení by ještě mohla být z toho mm, vyvozena. Myslím, že jste eh, rozpracovali velmi dobrou zprávu, ale měl bych tomu přeci jen jednu otázku, a to se týká kofinancování. Ve fázi 1, hned na samém začátku projektu, si myslím, je velice důležité, aby EU eh, dala podnět kofinancování. Je to více důležité na začátku než na konci. Takže to je má otázka na komisi, jestli bychom nemohli zaručit, aby bylo ještě posíleno toto financování EU. Danke, die nächste ist zasko. Děkuji, další je zasko. Bilbao. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také panu Šádemu za jeho prezentaci. Mám dvě konkrétní otázky. Vy jste hovořil o 12 případových studiích, jakýchsi vybraných příkladech projektů TNT. Hovořil jste o kritériích, která byla zvolena pro jejich podle kterých tedy byly zvoleny například zralost projektu, dopast, kvalita, význam projektu. Ale mne v těch vysvětleních chyběla jedna věc a to je koherence. Evropská unie poprvé zavedla pilotní projekty v roce 1994. Před dvěma lety došlo e, k přeskumu, kdy jsme nově nadefinovali mnohé z těchto projektů a učinili jsme z nich prioritní projekty právě proto, že ještě nebyly realizovány. Vy jste tady hovořil o výhodách dobré realizace projektů v Evropě. Včera jsme měli příležitost zanalizovat několik studií, kde šlo o náklady chybějící Evropy, jaké náklady by vznikly, kdyby evropská opatření nebyla. A já se tedy ptám, co činíme proto, abychom vyzvali členské země ke koherentnosti při předkládání projektu, tak abychom skutečně byli z to vyřešit problémy, které máme na hranicích. Zatím se nám nepodařilo tyto problémy pomocí projektů vyřešit, i když jsme se původně domnívali, že právě takovéto projekty by byly ideální řešením. Chci říci, že sektor dopravy je důležitý pro eh, hrubý domácí produkt v Evropě a řekli jste rovněž, že Evropská komise by měla převzít svou odpovědnost. Co jste tím komi- konkrétně myslel a co by mohla Evropská komise učinit dodatečně k tomu, co činí, co tedy ještě nedělá? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Doslechli jsme se, že eh, by se měla zhledňovat vůle občanů ale tam, kde obyvatelstvo se postaví proti projektu, jaké možnosti konkrétní ochrany má, jaké, jak se mohou chránit občané před dalším budováním projektu. Já tady mám na mysli trasu Lyon-Turín. Tam to není proto, že by byli občané z nějakých staromódních důvodů proti, eh, že by chtěli nechat, zanechat status quo, ale tam se jedná o závažné, závažné obavy z hlediska životního prostředí. Byl nalezen uran, asbest. Takže jsou to skutečně velké problémy, které se projí i s tímto projektem a já se ptám, jaká opatření můžeme přijmout, abychom zabránili vzniku ekologické katastrofy. Možná bychom měli zvážit, zda je skutečně vhodné, aby se v tom projektu pokračovalo. Předseda, děkuji. A nyní Reno Mizelie. A omlouvám se, říká pan předseda, nejdříve Bruno Golniš. Merci. Děkuji, pane předsedo. Můj dotaz je tak trochu navázáním na to, co říkala paní Karima Deli. Jde o spojení Lyon-Turín je to projekt, který vyvolal velké naděje a je tady také dobře, že zde máme předsedu příslušného e, výboru z Francie, ale zároveň vyvolal i řadu obav různého druhu. E, vy nám v dokumentu e, říkáte, že to je 4,72 až 5,09 zisku. To je mimořádně, mimořádně přesný údaj, ale je spochybněný dalšími analýzami. A mě by opravdu zajímalo, z čeho e, vyplývá tato prognóza zisku. Moje druhá otázka je následující. Zmínil jste se o možnosti realizovat projekt ve dvou fázích. Jestli jsem dobře pochopil, co jste říkal, tak e, první etapa by e, při závěru e, prošla vlastně takovou e, analýzou rentability projektu a pak by se teprve zahájila druhá. Mně to tak úplně nedochází. Pokud se totiž ten tunel prorazí, tak to proražení toho tunelu faraonského by asi bylo zvlášť mimořádně nákladné a těžko obhajitelné v případě, že by se dál nenásledovalo. Ano, děkuji za to velice zajímavé zajímavé expoze a za metodologii eh, ohledně eh, účasti veřejnosti. Nebudu se vracet k tomu, co říkali kolegové a kolegyně. Zase eh, se tady zmiňoval projekt Lyon Turín, já se jim také budu zabývat. Není to pouze francouzský či francouzsko-italský problém, je to zásadní projekt pro eh, eh, dopravní eh, obslužnost celého kontinentu, na který navazuje řada dálničních spojení, který má velký dopad na životní prostředí, nebudu hovořit o podrobnostech, ale to je teda jedna věc. Musím říct, že ano, ty finanční prostředky jsou velice hm, vysoké a je třeba sledovat výdaje a zisky. A můžete nám potvrdit, potvrdit tedy ty údaje, které jste uvedl, eh, které jsou velmi zajímavé. Pan Kirak, předseda regionu eh, Rona eh, Alpy, se spojil se svým italským kolegou. Oba se spojují s příslušnými vládami, které lobují na evropské úrovni. Jaký je dnes největší, jaká je dnes největší překážka, která blokuje tento projekt? Další je Kristin Lvo, Děkuji, pane předsedo, děkuji Eh, panu eh, kolegovi za velice zajímavé informace v prezentaci. Eh, mám otázku, která jde nad rámec vaší studie, ale často se klade. Je to otázka realizovaných investic a především kofinancování, kofinancování realizované ze strany států. My se teď nacházíme v situaci krize a rozpočtových omezení a táži se, zdali v takovéto situaci by nebylo možné možno eh, otázku kofinancování, eh, případné kofinancování eh, odečíst od deficitu jednotlivých států. To bychom měli asi položit kolektivně. Jste Bronislav Liberácký. Děkuji, další je Bronislav Liberácký. Děkuji, <clears throat> děkuji bardzo, paní předsedající Kramer. Děkuji, pane předsedo. mou pozornost uvítala strana 82 a dále praní věta v komentáři, kde se hovoří o tom, že tady jsou příliš nízké požadavky na zdralost a kvalitu projektu a také na vysokou míru financování. A nyní budu fitovat Pravděpodobně toto by mohlo vést k morálnímu hazardu. Mohl byste nám citovat příklady, kde k něčemu takovému již došlo? A jaké byly rozměry takovýchto, nebo jaký byl rozsah takovýchto fenoménů a do jaké míry to ovlivnilo náklady na takovouto investici? A e, rád bych také věděl, zda to například poškodilo dobrou pověst Evropské unie. Děkuji. Děkuji a další Hener Virkun. Děkuji, e, pane předsedo. E, pane Šáde, chci vám poděkovat za tu zprávu, která opravdu je velice aktuální. Eh, nové žádosti RTET e jsou podány, komise má nějakých 300 miliard na investice v tom svém balíčku a já bych ráda věděla na základě této zprávy, zdali můžete nějak Eh, vyhodnotit kvalitu kritérií, které byly až do posud pro projekty RTET e využívány. Eh, táži se, zda jsme opravdu financovali takové projekty, které mají význam eh, pro náš růst, pro růst celého kontinentu a jeho konkurenceschopnost, a nebo zdali by bylo opravdu vysoce na čase aktualizovat tato kritéria, abychom zajistili, že ta kritéria a tyto projekty jsou opravdu užitečné pro veškerou tuto činnost. Belle de Monte. Děkuji nyní Isabela de Monte. Děkuji. Také já bych se chtěla ještě jednou vrátit k té trase Lyon-Turín a poukázat zejména na jednu věc. Tam došlo k, k jistým postupům, šlo to mezi parlamentem a radou záruky byly podány v oblasti transparentnosti. Ale myslím si, že tato studie vyjasnila mnohé. Tento koridor není samoučelný, ale jde také o připojení e, na Balkán, což je také důležité proto, aby takovéto koridory skutečně mohly být plně funkční. Proto se ptám, co si myslíte o takovýchto koridorech? Máte pocit, že by se v nich mělo pokračovat? Předseda, děkuji a nyní se ptám na tu trasu Y. Eh, neměla by být prioritou Hamburg, Hanover a Bremen odstranit ty bottlenecks a pak by byla vlastně Y trasa relevantní a dále zaměstnanost. Pokud 20 let vrtám tunel skrz Alpy, kolik pracovních míst má. A pan Renci říkal, že tady jde zejména o boj s nezaměstnaností. Když tedy bude tady pracovat na takovémto tunelu, kolik pracovních míst to vytvoří a kolik míst by vytvořila sanace stávajících eh, tras. Já se ptám, Itálie má tři základní projekty, Turín, v Rotterdam, zatím se nic nestalo. Myslíte si, že do roku 2030 Itálie zrealizuje, zrealizuje všechny tři projekty? Neměli bychom od Itálie požadovat to, aby se zvolila jeden prioritní, tak aby v roce 2030 ten byl skutečně do 100%, zrealizován a ne všechny tři zrealizovány na 30%. A dále vaše e, výpočty Lyon Turin, je to těch 12 miliard, kterých to mělo původně stát, anebo těch 26, kterých to nyní stojí. To by, ono by se to také mohlo navýšit na 30 nebo 40. Čteho jste vycházeli při vašich výpočtech, z jakých nákladů. A co děláte, když projekt není eh, profitní, pokud ty náklady neustále narůstají? A dále. Například Berlin Finus je takovýto projekt nemá prioritu, který by byl velice snadno realizovatelný, bylo by to 1% nákladu projektu Studka 21. Jak tedy vidíte ten rozdíl v evropské přidané hodnotě? A nyní, pane Šáde, máte slovo, můžete zareagovat na veškeré dotazy, vidíte, že zájem je obrovský. Jetzt äh, ich doch auf Deutsch. Ähm. No, nyní budu pokračovat německy, protože mnoho dotazů bylo položeno v Němčině. E, ten balíček dotazů, který jsem nyní obdržel, je velmi, velmi obtížný. E, rád bych začal tím, že zde v parlamentu a také na komisi proběhl v posledních letech velice dobrý analytický proces Dobře se tedy nadefinovala síť ten T, to jsem také představil ve své prezentaci. Tato síť s těmi pokyny, tak jak to bylo předloženo, je podle nás velice dobrý přístup, lepší přístup než ten dřívější přístup s jednotlivými projekty. Takže pro nás je to obrovský pokrok. A pak tady přišla ta otázka, která se týká koherentnosti. Rozhodně je toto koherentní přístup, tento návrh sítě a Mnoho dotazů se týkalo projektu Lyon-Turín. Ale když se podíváme na tu koncepci sítě, tak musíme říci, že Lyon-Turín skutečně představuje bottleneck v tomto projektu a proto je důležité, aby byl tento projekt proveden. A nyní otázky, které se týkají detailů projektu Lyon-Turín. Máme tady analýzu užitku a nákladů, citovali jsme z toho. A tato analýza byla vytvořena observatoří, která se týká, která se zabývá hodnocením tohoto koridoru. Toto se týká celého koridoru, těch 256 kilometrů z Lyonu do Turínu a ten odhad nákladů, který tady padal, těch 26 miliard toto se také týká celého koridoru a ne toho základního tunelu. A nyní tady máme tu implementaci, to je v první fázi. Ta první fáze je právě pouze ten tunel. A podle toho, co já vím, tak bude stát 8 až 9 miliard, tedy to bude ta část těch 620 miliard celkového nákladu. Až bude tento tunel implementován, tak uvidíme, jak bude vypadat dopravní potřeba, zda budeme potřebovat další dopravní uzle, další tunely. Tady v podstatě eh, je možnost dalších eh, asi pěti a šesti tunelů a pak bychom dospěli právě k té částce 250 miliard. Předseda opravuje 26 miliard, ne 250 miliard. A pak několik poznámek, které se týkají ekologické, možné ekologické zátěže. Ta tam jistě existuje, téma uran v hornině, to, to nepopírám, to je faktum to je možné vyřešit pouze opatřeními, ochrannými a inženýrskými odpovídajícími opatření, snížit riziko na minimum. Hodnocení ekologického dopadu tam proběhlo a toto nebezpečí tam skutečně je. Jak bychom měli lépe zapojit občany? Od roku 2006 až 2007 skutečně zapojení byli, proto ten projekt také pokračoval s tou observatoří, E, v tomto grémiu v podstatě byly zapojeny lokální komuny, také občanské iniciativy a vláda na italské straně, e, respektive toto účast na italské straně vedla k tomu, že nyní hovoříme o implementaci. V obecném případě bychom implementovali pouze ve Francii, kde již tunely byly, v Itálii ne. A nyní krátce bych se dostal k těm další, reaktivě krátce bych předal slovo. Já jsem tedy hovořila o, těch anali, o tom analytickém aspektu a o projektu Lyon Turín. Ano, já bych se rád vyjádřil k vaší otázce, zda lokální a regionální sítě by neměly být silněji zapojeni do plánování velkých projektů a dlouhých koridorů. Odpověď zní samozřejmě ano. Potřebujeme integrované plánování, my jsme to také uváděli například e, co se týče e, projektu Rail Baltica. Tam jsme doporučili, aby byl předložen integrovaný celkový plán, který bude hodnotit dopady na regionální dopravu a také na další způsoby dopravy. To tedy znamená, že nesmíme nahlížet na velký projekt izolovaně, musíme ho zaintegrovat do jeho prostředí a okolí. Příklad, který bych rád dal, to je vysokorychlostní trasa mezi Ulmem a Stuttgartem. E, to je tedy projekt Stuttgart 21. O tom bychom mohli říct si také pozitivní věci, nejenom negativní. Ten aspekt, že tam jsou zapojeny regionální sítě, že skutečně zohledňujeme nejenom dopravu na těch koridorech, ale pouze i tu malou regionální dopravu. A to je relativně e, fenomen, který je nový. E, Toto bylo zohledněno u projektu 17 v roce 2014. E, propojená města dokonce e, zahájila takzvanou, takzvané magistrální partnerství, aby si právě zajistilo to spojení, napojení do jejich měst a obcí. Proto říkám, že je třeba vždy hledět na celkovou síť a ne pouze na ten jednotlivý koridor nebo na tu jednotlivou vysokorychlostní trasu. Dále bych se rád vyjářil k otázce kofinancování od samého počátku. Německý ministr do dopravy založil vládní komisi, která se zabývá chybami plánování u velkých projektů. Poté, co u třech velkých projektů bylo zjištěno, že situace je katastrofální, tak tato komise se ní bude zabývat veškerými záhadami, ke kterým došlo u těchto projektů, bude to řešit a bude se přesně dívat, eh, z jaké příčiny eh, se tyto projekty dostaly na špatnou cestu. Jedním z důvodů je to, že počáteční fáze projektu je plánována příliš nahrubo a politická a parlamentní rozhodnutí se činí na základě hrubých odhadů. Tak to bylo u všech těch velkých tří velkých německých projektů. Tam se to politické rozhodnutí učinilo v té počáteční fáze u hrubých odhadů a pak již nebylo revidováno. Proto to kofinancování právě v té počáteční fázi je velice důležité. A to kofinancování se týká toho plánování, ne realizace. Tady je třeba více investovat a to platí v podstatě pro veškeré země, tak aby ta raná fáze plánování byla mnohem více zohledněna, než jak to bylo do posud. Nyní v podstatě eh, se probudíme a když se začíná projekt stavět, přesně tak to bylo i u Stuttgartu 21, tam se alternativy vlastně analyzovaly příliš pozdě, až na základě nákladu, na tlaku odpůrců projektu. Dále projekty ex post. Máme tady náklady užitku a Analýze nákladů a užitků ex post. Ano, prováděli jsme to, abychom měli více zkušeností a informací o velkých projektech. E, protože pokud země provádí takovýto projekt, tak je to pro ní jednorázová akce, je to jeden projekt během 30 let. A proto Ehm, to plánování je tak problematické, protože ta země nemá dost eh, informací o tom, jak zacházet s takovými velkými projekty. Proto je důležité, aby zkušenosti, které již byly učiněny s takovými velkými projekty, aby ty zkušenosti byly nějakým způsobem schrnuty někde eh, sbírány, například abychom na evropské úrovni měli databázi, která v sobě bude mít výsledky informace o velkoprojektech v minulosti, což také ukáže, zda ty náklady Eh, které byly vynaloženy do velkých projektů, eh, jak tedy vypadají a zda je to realistické v rámci projektů, které se budou budovat nově. Takže je to takový, takový, taková možnost realistického pohledu na náklady. A pak tady projekt controlling. My jsme tady eh, navrhovali, aby se tam zapojilo takzvané Building Information Modeling. I to je požadavek té komise, kterou zřídilo ministerstvo dopravy v Německu. A tady se říká, že Eh, takovéto modely se příliš málo integrují, to znamená, že je důležité, aby se projekt kontroloval od samého počátku, během celé fáze projektu pomocí tohoto instrumentu BIM, který vypadá tak, že Nejdříve, když máme projekt, eh, který se předkládá na třídimenzionální úrovni, že tam skutečně zachytíme veškerý detail projektu. To je velice důležité, protože během plánovacího procesu a výstavby vždy dochází k nějakým změnám. A přesně tyto změny je to, eh, z čeho mají radost stavební firmy, protože to eh, žene náklady směrem nahoru. Toto mm, je něco, čemu se můžeme vyhnout pomocí takovýchto informačních nástrojů, proto je zásadně důležité, aby tam byl neustálý kontroling. A dále morální hazard, to zde rovněž padlo, což je aspekt, eh, který vždy jaksi zajímá ekonomii což znamená, že pokud nějaké místo, které neplánuje, platí, tak tady dochází k tomu, že ty náklady jsou jaksi příliš velké. To je i v oblasti městského plánování, kde například místní a regionální orgány také čelí tomu, že ty náklady na projekt rostou. A to platí také pro evropské projekty. Tady vidíme, že ty dimenze některých projektů se příliš plánují příliš velké, ale ne, rád bych tady zacházel do detailů, nerad bych vyprovokoval diskuzi, která by se zabývala národními zájmy. Ale myslím si, že každý projekt, který je předložen, tedy každá žádost na velkoprojekt, která je předložena, by měla být zanalizována v tom ohledu, zda ty rozměry jsou skutečně nutné. Například co se týče rychlosti železničních tratí. Není všude nutné, abychom měli vysokorychlostní tratě. Často stačí, abychom měli ty eh, tratě naplánované na 160 či 180 hodin eh, kilometrů za hodinu, což také platí i pro nákladní dopravu. Prostě ne všude je potřebné tam mít tu zcela nejlepší špičkovou techniku. A nyní e, příklad Berlin Schönefeld, letiště, kde už nám ty náklady narostly na tří násobek původně plánovaných. Tady se vědomně vycházelo z toho, že nakonec eh, to riziko na sobě nese daňový poplatník. Kdyby se ten projekt plánoval v rámci soukromého sektoru, tak by byl již dávno ukončen, protože mnoho věcí, které tam v podstatě nejsou potřeba, jsou naplánovány. Je tam mnoho věcí, které ten projekt učinili tak komplexním a drahým. Děkuji a ještě předám rychle slovo panu Unidovi a rád bych se vrátil k jedné věci. Trasa mezi Berlínem a Hamburgem má nejvyšší možnou rychlost 240 a Kolín Frankfurt má největší rychlost 300 km za hodinu. A uh, typněte si, která je nejrychlejší. Kolín Frankfurt, tam máme průměrnou rychlost 159 km za hodinu a Berlín Hamburg máme průměrnou rychlost 189 km za hodinu. Takže se nedívejte na tu nejvyšší možnou špičkovou rychlost. Ona je rozhodující i ta vzdálenost. Takže nyní má slovo pan Uděl, možná by mohl uh, tady vyvodit závěry z chyb v minulosti. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost, že s vámi mohu podiskutovat o tomto velmi důležitém tématu. Je to studie z vysoké eh, kvality je to následná studie vlastně eh, po studii, eh, která eh, přišla začátku 2013 a chtěl bych zdůraznit mm, na nejvýš vysokou kvalitu doporučení, která nám byla předložena. Je tady, je tady velká objektivita této studie zaručena a proto se vlastně velmi budeme těšit na to, že bude spolupráce s vámi pokračovat, ale také spolupráce s konzultačními partnery. Jde nám o to, aby tato doporučení byla realizována financována. Ta studie, myslím, mm, dělá velmi dobrý rozdíl mezi e, zlepšeními, která byla již dosažena, a mm, právě e, celou tou strukturou TNT a nařízením o bezpečnosti, ale také e, o tří, třemi hlavními oblastmi, kde jde o další zlepšení. Jen jako reakce na pár věcí, které tady poslanci nadnesli, myslím si, že to byly velice cenné příspěvky. Zase první věc. Mnoho členů výboru eh, se dotklo mm, eh, těch problémů, které ještě zbývají. Ano, Jde o to, aby národní úřady byly disciplinovány v tom smyslu, že zajistí to, že projekty, které máme, budou projekty, eh, které mm, chceme mít. Eh, myslím, že situace se dramaticky hodně zlepšila. Eh, vy jste nám nejprve umožnili eh, to, že tady máme nařízení TNT a také máme, je to takové bezpečné nařízení, které je mnohem jasnější mm, a, a vztahuje se k způsobilým nákladům a také k typům projektů, které tady sledujeme. Tak to je první věc. Druhá věc je to, že poprvé jsme se pustili do dlouhých diskuzí, velmi detailních diskuzí eh, s národními úřady, grémy, místními úřady a eh, tím vlastně už připravujeme eh, dané projekty. Nikdy jsme ještě nemobilizovali tolik zdrojů Eh, nikdy jsme ještě tolik nediskutovali o projektech eh, s nejrůznějšími úřady a doufáme, že mm, eh, to, že ukážeme přidanou hodnotu, která z toho vyplyne, bude důležitá a pak budeme moci vše uzavřít. Mm. Takže když se podíváme také na podmínky, které jsou dány v nařízení můžeme říci, že máme možnost udělat prioritu eh, financování. Když použijí příklad toho, co říkal pan Eftuk, je obtížné mm, eh, přimět některé úřady nebo dovést některé úřady k soudům, protože, eh, jenom proto, že to nebyly správné projekty, do kterých se pustili. Ale myslím si, že alespoň máme možnost přiřadit správné financování na základě toho, o čem jsme přesvědčeni, že nám přinese největší přidanou hodnotu. A myslím si, že v tomto bodě je studie mm, velice ilustrativní, ukazuje přidanou přidanou hodnotu eh, celé této struktury a různých kritérií a nástrojů, které používáme k tomu, abychom měli zcela eh, velmi dobrý, dobrou představu o celém projektu. Další bod, který byl zmíněn, co bychom mohli udělat pro to, abychom mohli udělat tzv. frontloading eh, financování v těchto obtížných časech. Vzpomeňte si, že když jsme diskutovali e, o e, první sadě návrhu, tak jsme vlastně už spolu s vámi diskutovali o možnosti e, přijít s velkou částkou a ta částka byla 12 miliard eur, což je téměř polovina celého rozpočtu eh, plánovaného na 7 let. A ta byla určena k tomu, abychom, eh, přidali, abychom přišli s takovým skromným, ale přece jenom rozhodujícím příspěvkem eh, k tomuto frontloadingu. Šlo nám o to, aby bylo to v dané ekonomické situaci. Adrijsko, Adriatisko, Evropský koridor. Je to iniciativa, ale ještě to není součástí eh, ten eh, T, ale dobrou zprávou je, že na tom pracujeme, eh, na tomto koridoru je to velice důležité rozšíření stávajícího, stávající sítě, kterou se snažíme umístit. Dobrou zprávou je, že hm, před dvěma týdny v Bělehradě jsme mm, oformálně eh, na ministerském setkání oznámili, že teď eh, začneme pracovat na rozšíření koridoru směrem eh, do západobalkánských eh, zemí a že využijeme nejenom stejné metodologie, ale že využijeme také stejných koordinátorů. Eh, takže jsme si naprosto jisti, že se bude pokračovat a že tyto koridory budou sloučeny velmi koherentním, hladkým způsobem bohužel musíte nyní skončit. Ano, Soustředění se na velké projekty. Chápeme, proč mnozí z vás se takto soustředují na velké projekty, ale prosím, nezapomínejte na to, že mm, velké projekty e, dostávají 20 procent eh, celkového hrnce financování. To znamená, financování pro tyto velké projekty je opravdu omezeno. Když se podíváte na celkovou situaci a i s, eh, i s financováním z fondu soudržnosti je to méně než 10 které by potenciálně šlo do velkých projektů. Děkuji. Děkuji. A ještě k tomu poslednímu, co jste říkal, jedna věc. Vím, že průměr je zhruba na 10 někdy je to 20 ale eh, Lyon Turin to bylo 620 miliard, tak jste se setkali s kolegou a bylo řečeno, že eh, navýšení na 40 miliard není problém, že dostaneme 40% z Evropské unie. To všichni ale tady nemáme. Proto mě by bylo zajímalo, co dělá komise. Jestli už se veřejně vyjádřila, eh, že dostanete 10 nebo 20%, více v žádném případě. Eh, a zbytek a tak se takto nechte a soustředte se na něco jiného. To je právě ona zajímavá diskuze. Přá, eh, list, eh, seznam přání je veliký, ale tam, ten způsob, jak to realizujeme, je omezený. To budeme chtít obrátit, ale tuto diskuzi ještě povedeme dál. Myslím si právě, že v případě velkých projektů máme spoustu času, abychom o tom diskutovali. A proto poděkuji srdečně eh, panu Rottengaterovi za studie. Slyšeli jste chválu, to nás velmi těší a přeji vám vše dobré do budoucna ehm, ehm, a jistě můžete sledovat další diskuze, budete-li chtít. Jinak vám ještě jednou děkuji. Aha, Entschuldigung. Mit dem Fahrplanwechsel. Ano, a e, změnou e, cestovního plánu se změní mnohé evropské e, mnohé evropské vlaky, i dokonce i noční vlaky, některé jsou e, vlastně nahrazeny autobusy, tak to Evropa srůstat nebude. V německém budistáku se tomuto tématu věnovali, máme se celou petici z různých zemí Evropy, z tisíce podpisy, což je e, Eh, věc důležitá, proto o ní budeme hovořit i tady u nás na trénu. A například, když byl skončen noční vlak mezi Berlínem a Bruselem, tak jsem obdržel zprávu, že lidé, kteří ho využívali šest týdnů před jízdou vlaku, nedostali již místenku. A navzdory tomu ten vlak přestal jezdit. Proto dám nyní komisi slovo na 10 minut a potom zástupcům CRR, což je společenství Evropských železnic a provozatorů infrastruktury. Uh, a poprosím je, aby se každý pět minut vyjádřil k tématu. Na závěr budeme mít debatu o tomto tématu s členy našeho výboru. Prvním řečníkem je, právě jsme to slyšeli, Olivo Ornidis, což je ředitel DG Move a má 10 minut na představení tématu. Prosím, pane Onidy, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je to fascinující téma, obtížné téma a samozřejmě v závěru to rozhodnutí eh, eh, zrušit eh, nějaké spojení a zdali je to či ne součást veřejné služby, to je komerční rozhodnutí, rozhodnutí komerčního charakteru, ale jsou tady určité aspekty, na kterých můžeme i nadále pracovat s vaší pomocí, abychom rozvíjeli, co je to je nejvíc možné, takovýto typ služeb. První aspekt, který bych chtěl zmínit, je následující. Víte, ta e, situace není černobílá Eh, máme a je to také popsáno eh, v poslední zprávě, eh, monitorovací zprávě o trhu železniční dopravy před šesti měsíci vydanému, máme prostě informace, že řada spojení v řadě zemí je čím dál tím více využívána, že služby byly také posíleny problém, a teď e, zmíním čtyři oblasti, ve kterých si myslím je zapotřebí, abychom zajistili zlepšení, jsou následující. Nejprve soubor údajů. Není prostě akceptovatelné, abychom pracovali v dnešní době s údaji, e, které jsou z roku 2012. To je prostě něco, co se doufejme zlepší e, v tom prováděcím předpise Eh, který je již naplánován v rámci přepracovaného znění. Eh, typ údajů, eh, aktuální údajů, které potřebujeme, aby byly posílány jak Eurostatu, tak komisi, abychom my měli lepší představu o vývoji dynamických změnách na tomto trhu. Za druhé, pro dokončení legální, právního rámce, a toto je diskuze, která se opravdu týká hluboce čtvrtého železničního balíčku, takže diskutuje se v tuto chvíli e, o technických e, pilířích e, a to je velice užitečná diskuze. Ty technické parametry nepochybně sníží náklady a pak je tu také ještě otázka otevření vnitrostátního trhu osobní dopravy. To je zcela zásadní, protože mezinárodní doprava nemůže být vnímána izolovaně. Musí být také vnímána jako součást širší sítě a proto také jsou tady e, možnosti zapojit e, další služby pro vnitrostátní e, cestující a to doufejme také otevře možnost pro, ote, pro zahájení nových služeb pro e, cestující, tak trochu podle vzoru letecké dopravy. Za třetí, abychom se e, také věnovali těm nástrojům spojeným s uživateli, eh, tak eh, tady byla začata velmi důležitá práce v oblasti specifikací, tak aby bylo možno eh, zajistit integrovaný systém vydávání jízdenek a zároveň takový e, obecnější, e, lepší přístup i k e, propagaci jednotlivých služeb, tak, aby uživatelé mohli učinit informované rozhodnutí. A tady je také konstantní žádost v tomto směru ze strany parlamentu a my doufáme, že v nadcházejících měsících budeme mít možnost zrychlit tempo prosazování všech těchto kroků. A v neposlední řadě je tady otázka infrastruktury. Už jsme o tom hovořili hovořili. I zde si myslíme, že s novými nástroji, s novými plány práce, které jsou koncipovány pro koridory, s důrazem na technickou interoperabilitu, a s systémy jako ITMS eh, nám nepochybně eh, tady vznikne další nový příspěvek, užitečný příspěvek k tomu, aby mezinárodní železniční doprava byla atraktivnější, a aby byla technicky jednodušší a proveditelnější a v neposlední řadě, aby se také e, zlevnily služby tohoto typu. Děkuji. Děkuji a e, předávám slovo Liboru Lochmanovi z CR. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Doufám. On the screen. Takže dovolte, pane předsedo, abych postupoval podle svých slajdů. Chci také poděkovat za pozvání CER. My opravdu představujeme velkou část komunity, většinu eh, komunity eh, uživatelů jak vysokorychlostních eh, železničních spojení, tak nočních spojů. Představujeme celou řadu Eh, firem integrovaných i oddělených, eh, soukromých i veřejně vlastněných. Eh, takže opravdu máme šanci představit vám pohled celého sektoru. Několik údajů hned z kraje. My si opravdu myslíme, že železnice je e, přesně tím řešením, e, které by mohlo řešit i do budoucna e, poptávku a také vyrovnat se s problémy dalších paliv a Myslíme si, že jak letecká, tak silniční doprava e, představuje řadu problematických míst, které právě řeší železnice. Myslíme si, že železniční doprava je přesně ten sektor, který může e, představit ty správné odpovědi všem výzvám a obavám. Několik údajů, jaká je proporce mezinárodní a vnitrostátní dopravy. 94% se realizuje e, ve vnitrostátní dopravě, 6 eh, eh, je tedy eh, součást mezinárodních služeb. Takže tady vidíte jak to je rozdělené mezi mezinárodní a dom, eh, domácí. 50% představuje regionální doprava, eh, potom další čtvrtina je ta dlouho, eh, na velké vzdálenosti a čtvrtina je tedy na domácí potřebu. Jaké jsou výzvy? Začnu tedy s těmi technickými výzvami z perspektivy nejenom vysokorychlostních vlaků, které již byly dlouho diskutovány, plány a jejich potenciál dál roste, ale pak jsou tady ještě technické výzvy, které se týkají e, toho e, křížového povolování, cross acceptance e, a vidíme, že tady je určitý režim, který ještě musí být dokončen, aby švá ne, bez, bezchybná komunikace nevázla. Eh, jde nám samozřejmě i o kvalitu služeb a pak je tady další parametr, který zmínila i komise. Máme určité problémy s chronickým podfinancováváním eh, infrastruktury a také nám chybí napříč těmi módy rovné podmínky zvláštní důraz na noční služby, to už tady bylo zmíněno, že tady některé služby tohoto typu e, mizí. My si velmi dobře uvědomujeme, co očekává e, cestující e, hledně kvality služeb, e, potom další služby na ve vlacích, restaurační vozy, u všech těch ne tak rychle, říká pan předseda. U všech těch nočních spojů je třeba také eh, poskytovat eh, možnost eh, osprchování a tak dále. Musíte být překládán, myslete na to, říká pan předseda řečníkovi pak zvláštní poplatky za noční služby. Je tady zapotřebí vyvinout maximální úsilí pro do, mm, uspokojení potřeb cestujících. My tady vidíme, že tady je také na druhé straně konkurence, ale konkurence je velmi obtížná u těch nočních spojů. Musíme také eh, si uvědomit, že noční eh, doba je většinou používána na, eh, na nákladní dopravu a také na údržbu vozů. A pak je tady samozřejmě otázka nákladů na kolejová vozidla, protože my potřebujeme eh, speciální eh, vagóny s eh, lůžkovou a lehátkovou opravou, což jsou velice specifické vagóny, které nemohou být zase využívány na denní dopravu. Takže jejich využití omezené. Pak je tady otázka let letecké dopravy a e, nízkonákladových leteckých společností, která dost e, omezuje další rozvoj železniční dopravy, především té noční. Musíme se s tím e, vyrovnat, musíme definovat správná rozhodnutí a podle našeho úsudku jsou to právě služby vysokorychlostních vlaků, které by nám mohly umožnit jít ku předu v této oblasti a už jsem zmínil tu nutnost rovných podmínek. To je totiž téma, které je skutečně úplně nejdůležitější, kromě otázky dostupnosti. Nejdůležitější téma, které blokuje e, průchodnost, komerční průchodnost. My tady musíme vyvažovat e, jednotlivé parametry internacionalizaci eh, externích nákladů, pokud chceme nabízet eh, ziskovým způsobem mezinárodní a noční spoje. V neposlední řadě, pokud hovoříme o budoucnosti eh, tohoto podnikání, tak musíme si uvědomit, že tady máme služby, které se musí platit, které znamenají poplatky, které se nevyskytují v letecké ani v silniční dopravě. Nicméně máme určitě určitou vizi, co je třeba zlepšit. Chceme eh, do eh, budoucna poskytovat víc a víc mezinárodních služeb, chceme jít eh, cestou E, v přeformulování nabídky a také zvýšit e, alternativu toho vysokorychlostního spojení, které je přátelské k životnímu prostředí a zajistit integrovaný, udržitelný systém z hlediska multimodálního, zajistit také lepší propojení se silniční a leteckou službou v Evropě. Děkujeme za pozornost. Děkuji mnohokrát a nyní předávám slovo Prive Garetovi, což je předseda Evropské federace cestujících. Thank you for the invitation. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání. Vítáme příležitost um, přispět k diskuzi. Nemáme slajdy, ale jenom stručně. Ehm, ehm, Evropská federace pasažerů představuje 35 organizací pro uživatele veřejného, veřejných služeb ve 20 evropských zemích. A potřeba jednoduchého železniční dopravy byl jeden z důvodů, který nás dal dohromady, abychom eh, vytvořili tuto federaci před 12 lety. Um, osobní otázka volby. Je eh, důležité, aby pasažéři měli možnost volby eh, způsobu dopravy na mezinárodních trasách. Tato volba musí odrážet výhody environmentální železnice a také potřebu poskytnout atraktivní služby za rozumné ceny. A to se vztahuje k mezinárodním denním vlakům, ale také k mezinárodním nadčním spojům. A um, pokusím se tady udělat rozdíl mezi přeshraničními a mezinárodními e, spoji. Každý vlak, který propojuje dvě nebo více zemí, je v této fázi považován za mezinárodní vlak či spojení. Je pravda, že konkurence mezi železnicemi a jinými typy dopravy je e, neférová. E, máme tady e, společný názor na věc pan doktorem Lochmanem a organizací CER v tomto směru. Ale co jiného by političtí aktéři mohli udělat na národní úrovni a úrovni EU a také profesionálové z oblasti železniční dopravy, aby se situace zlepšila. Zkušenosti eh, mnoha našich členských organizací nám ukazují, že je zapotřebí vést další dialog a harmonizovat eh, národní eh, infrastruktury Ehm, musíme se podívat také na ehm, poplatky. Ty nemůžou být tak vysoké, ehm, aby služby nebyly nedostupné. Potřebujeme absolutní transparentnost v oblasti poplatků. Dále engineering. To musí být plánováno se zvážením přeshraničních dopravy a také domácí dopravy. Kofinancování. Jestliže provozovatel dostane veřejné peníze, tak by tady měla být dána podmínka, aby byly udrženy tyto služby přeshraniční v den a také v v noční doby, protože toto přináší jasné výhody evropským občanům. Ehm, jsou tady výhody, které se dají získat na obou stranách ehm, hranice. Občané mají lepší, větší volbu, kde žít, studovat, pracovat. Ehm, jsou tady podnikatelské kontakty, které se lépe navazují, e, nebo i návštěvy ve volném čase. Z toho mohou být výhody pro ekonomiku. Regionální úřady a vlády musí být o tomto přesvědčeny. Ehm, eh, dobrou práci odvedla jednotlivé úřady u kulatého stolu na německo-polském, eh, v německo-polském regionu s ehm, podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj. Evropské regionální financování bylo klíčem pro to, aby se znovu zavedly denní služby mezi Villachem v Rakousku a Udine v Itálii. Eh, měli bychom eh, mít více takovéhoto financování a více takovýchto projektů. Jestliže jsou regiony propojeny, eh, tak ti, kteří cestují na delší vzdálenosti, z toho rovněž profitují tam, kde přeshraniční služby eh, jsou, eh, mají systém franchisingu, eh, tak tam by mělo být jednou z podmínek to, aby vozový park byl interoperabilní na obou stranách hranice. Měli by tady být propojení, máme tady propojení mezi Žitavou a Libercem, to je vstup z České republiky do Německa a zpět. To je dobrým příkladem přeshraničního franchisingu. Toho bychom měli mít více. V EPF se těšíme na to, že budeme implementovat i technický pilíř čtvrtého železničního balíčku v této oblasti a posuzujeme všechny tyto oblasti legislativy. Jsou tu dvě kritéria pro toto. Jestli z toho budou mít výhody pasažéři a jestli železniční mezinárodní doprava tím bude jednodušší. Noční vlaky. Pro mezinárodní noční vlaky tady máme další klíčový faktor jak řekl doktor Lochman, Eh, jestli jsou provozovány v výhodných dobách, nebo jestli poskytují možnost pohodlného cestování a možnost vyspat se eh, během cesty, a nebo jestli jsou to, výho- jsou to výhodné denní vlaky eh, a mm, většinou dojíždím do Mnichova nočním vlakem v 7 hodin, většinou to přijelo později a je zapotřebí tento hladký, hladký post, hladká jízda vlaku a pak, jestli máme další infrastrukturu zajištěnou. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že mezinárodní noční eh, eh, vlaky eh, tady mají svůj vozový park, ale to není stejné, jako tomu bylo před 30 lety. My v EPF proto vyzýváme Evropskou komisi, aby zadala nezávislou studii, která zjistí situaci v oblasti socioekonomických a environmentálních výhod pro občany EU, co se týče mezinárodních nočních vlaků. A také, jak jaké tady budou náklady ve vztahu k, mm, k užitku. To by mohlo být klíčem pro to, abychom eh, um, určili další vývoj do budoucna. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. A nyní se ptám, kdo si přeje vystoupit. Některé zájemce již na seznamu mám. Vin van de Kamp. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu doktorovi Lochmanovi. Obdrželi jsme, myslím, velice užitečné informace. Měl bych dvě otázky. Jde mi o vztah mezi tímto bodem na pořadu jednání a čtvrtým železničním balíčkem. Mám tím zejména na mysli jeho část governance, tedy to správní. Je ten balíček dostatečný v této oblasti? Pokud porovnáme tyto informace, tak bych rád věděl, zda z toho vyplývají nějaká dodatečná přání v tom smyslu, co by mohla politická přizpůsobit. Rád bych tedy věděl, jak vypadá ten vztah mezi tím příspěvkem, který jsme nyní vyslechli, a tou, doufejme, rychlou realizací té správní části čtvrtého železničního balíčku. A další otázka. Konkurence mezi nočními spoji a levnými lety. Minulý týden v pátek bylo zrušeno noční spojení mezi Frankfurtem a Amsterdamem, protože konkurence byla příliš silná. A tady vyvstává otázka, zda to, co právě popsal pan Lochman, zda je to skutečně realistické. Já totiž mám pocit, a my jsme se zúčastnili jedné eh, schůzky, kdy zasadilo Evropské fórum pro železničně, a zástupce německých železnic eh, jasně řekl, že noční vlaky prostě prohrávají právě proto, že konkurence levných letů v Evropě je příliš silná. Já jsem ovšem z vaší prezentace v, jak si vyslechl jistý optimismus a ptám se vás, o co tento optimismus opíráte. Děkuji. Já bych chtěla nejprve našemu předsedovi poblahopřát k tomu, že zajistil, že toto téma je na pořadu jednání. Ono je totiž neuvěřitelně aktuální a důležité. A za druhé musím říct, že s panem Fandekampem trochu nesouhlasím ohledně průchodnosti, proveditelnosti. To je totiž téma, které nebylo dostatečně zpracováno a nebyla tady dostatečně zohledněna nutnost politické dobré vůle a klimatických změn. Mám několik specifických otázek a myslím si, že komise a CER by na ní rády odpověděli, ale chci každopádně plně podpořit zástupce EPF eh, tím eh, to, co řekl, eh, také to, že požaduje nezávislou společnost studii a myslím si, že právě tento výbor by se měl hodně zabývat případnými podmínkami, zadávacími podmínkami pro tuto studii, eh, pokud bude opravdu realizována. A ještě chci říct, že otázky průchodnosti, proveditelnosti jsou důležité, ale tady srovnáváme eh, jablka s hruškami. Musíme si uvědomit, že tady je výrazná eh, vůle ze strany spotřebitelů prosadit své zájmy, je tady otázka životního prostředí a já se ptám komise, aby řekla,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 proč eh, nařízení TNT a nařízení CF a jejich kritéria, eh, proč nemohou být využívána proto, aby se trvalo na tom, že noční služby budou eh, mít větší prioritu. Mně to opravdu připadá jako důležitá věc. do Deutsche Bahn nemá pravdu, když říká, že se ty, ty, tyto služby nevyplatí realizovat. My máme údaje v tom smyslu, že tyto vlaky jsou nesmírně populární a není důvod, proč by neměly být více využívány a prosazovány. Další noční služby v Evropě jsou něčím, do, če, do čeho se investuje. Nedávno jsem cestovala z Mnichova do Záhřebu právě nočním vlakem, novými vozy a jsou tady prostě takovéto další příklady. Tady opravdu nejde jenom o to dívat se na všechno komerčně, je to velice důležité obecné téma pro nás, pro všechny pro, i pro náš výbor. Další Dominik Rike. Eh, Děkuji, pane předsedo. A chci také poděkovat za expoze eh, za obě dvě. Já bych si dovolil takovou eh, otázku a nejprve dvě připomínky. První připomínka skutečně v tom mezinárodní železniční dopravě, e, tak noční vlak je určitá hypotéza, protože to umožňuje dlouhodobé e, cesty, ale e, jsem překvapen tím, co tady bylo řečeno k tématu. Bylo tady řečeno, že noční spojení vlaková jsou konkurenčním postup vůči low cost železni, leteckým společnostem já si uvědomuji, že možnost eh, si eh, osprchovat, eh, mít určitou, určitý komfort, restaurační vůz, to jsou důležité věci. Ale to potom znamená, že tady není konkurence právě s nízkonákladovými leteckými společnostmi. To je úplně jiná kategorie uživatelů. Já si myslím, že tady Eh, zatím nebylo eh, řečeno nic ohledně strategického výběru. Tady si musíme říct, že nízkonákladová doprava je jedna věc a komfortní, eh, plně komfortní noční doprava vlakem je věc jiná. Protože tak, jak to funguje teď, to je jako kdyby se převážel dobytek. A na druhé straně máte třeba náhodou štěstí a jste ve velice příjemném komfortním voze. Takže je třeba si uvědomit, v jakých podmínkách to celé realizuje potřebujeme. V tuto chvíli to není čitelné, to, co se tady nabízí jako noční doprava. Jde o to, eh, aby byly zohledněny i požadavky těch, kteří se chtějí eh, pohodlně eh, dostat na druhou stranu. A pak otázka vydávání letenek. Ticketing na mezinárodní scéně, to je prostě katastrofa. Není tady absolutně možné cestovat jednoduše. Je obrovsky obtížné Eh, si věci eh, sehnat na internetu. Užívání internetu je stále v těch dopravních prostředcích problematické. Eh, potom, pokud chceme platit eh, kartou, to je někdy eh, důkladně zkomplikováno. Komplikované jsou i tarify, mladí, pracující, nepracující, seniori. Je to prostě taková, taková, takový úplný chaos, jak digitální, tak cenový. Jsme samozřejmě v úplně jiné situaci než ty nízkonákladové letecké společnosti společnosti, které na svých webových stránkách velice jednoduše umožňují všem zorientovat se v té nabídce cen. Takže e, to je jedna věc. A potom neslyším o nějaké mezinárodní politice. Bylo by dobré, kdybychom v tomto směru něco takového mělo, měli, protože letecké společnosti e, to takto řeší. Takzvané huby jsou něčím, co letecké společnosti řeší neustále. A máme něco takového na úrovni železniční dopravy dopravy. Mě by docela zajímalo, zda můžete na tyto věci reagovat e, a už končím, pane předsedo e, nedostatek e, společné evropské politiky mezi operátory je takový kritický, že se vůbec nemůžeme zatím zabývat nějakými otázkami komfortní cesty nočními spoji. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Meja Pane předsedající, ráda bych se zeptala na onu konkurenci mezi železnicí a autobusovou dopravou. Nedávno se to stalo daleko agresivnější záležitosti a e, vznikla řada e, autobusových společností, které poskytují nízkonákladové a i luxusní služby. Mělo toto dopad e, na železniční služby Eh, dopravní a eh, jak vidíte budoucnost eh, s těchto novými autobusovými společnostmi, jestli jsou mm, nějakou hrozbou pro výzvou pro železniční dopravu a co bychom s tím mohli dělat. Děkuji. Euh, Děkuji. Já bych ráda, aby nám komise vysvětlila, jak dnes hodla revitalizovat, dynamizovat uh, jak bych to řekla, železniční sítě, které chybí, a těch je opravdu hodně, e, například e, v oblasti nočních spojů, regionálních spojů, e, mezi, spojení mezi regiony? To je první otázka. Já e, velmi bedlivě naslouchám všemu, co tady bylo řečeno. E, myslet jenom na čas a cenu, to si nemyslím, že je, jsou jediná kritéria, která ovlivňují cestující. Myslím si, že v současné době existují nabídky, které můžeme srovnávat, dejme tomu nabídky nízkonákladových leteckých společností, ale je to velice omezené. Kolegyně tady hovořila o autobusové dopravě. Eh, teď už se nabízejí balíčky, autobusová doprava eh, s hotelovým eh, ubytováním a tak dále. Všechno je to mnohem výraznější, ta konkurence je mnohem silnější. Takže já bych ráda věděla, co by měla být kritéria pro to, abychom lépe znali cestující a jejich budoucí požadavky, jejich požadavky, eh, od kterých bychom se měli odrazit a od toho potom začít koncipovat tu novou nabídku. Danke sehr, Peter Lundgren. Děkuji, Peter Lundgren. Děkuji, pane předsedo. Eh, čas. Čas je dnes zásadním faktorem. 12 hodin v, ve vlaku anebo dvě hodiny v letadle. To je e, také otázka zkušenosti, ta se počítá. Eh, a často je letadlo levnější než železnici. To je její velký problém. Vnímat všechno z perspektivy konkurence. Eh, tady jsou ty náklady na investice opravdu výrazné, tím pádem jsou nákladné i jízdenky a aby to bylo konkurenceschopné, eh, tak to musí být levnější. Ale jak to zajistit, pokud máme určité ambice v některých oblastech, musíme je mít také v železniční dopravě. Existuje tady skutečně poptávka je třeba si na tuto otázku odpovědět. Letadlo je prostě rychlé, není drahé, takže ono je opravdu důlež, obtížné tady být konkurenceschopný. Ale musíme najít ta prázdná místa na trhu. Pokud se chceme přemístit rychle, tak nejezdíme většinou vlakem. Jak zajistit, aby vlak byl levnější, protože tak, jak já to teď vidím, to je skutečně ten jediný prvek konkurenceschopný eh, v celé věci. Děkuji, nyní George Bach. Děkuji, pane předsedo. Mám dva zcela konkrétní dotazy. Konstatujeme, že na různých trasách je nabídka, která se zastává z různých podniků, které společně zajišťují v takzvaném řetězci eh, tu službu. A já se ptám, je tady nějaké řešení ze strany komise či eh, CER proto, pokud například jeden podnik z důvodu rentability nákladů z toho řetězce vystoupí, vypadne. Máme příklady, kdy například celá doprava byla takto zablokována proto, protože jeden článek toho řetězce vypadl. Jeden poskytovatel. A další otázka, konkurence s, k nízkonakladovým letům. A tady souhlasím s Dominikem Riké. Tady je jedna zásadní věc, a totiž kvalita toho materiálu. A tady zjišťujeme, že železniční podniky v poslední době velice investovaly do vysokorychlostních spojení, to je dobrá věc, ale konvenční vlaky běžná přeprava a doprava byla zanedbávána. A nemáme tam například restaurace ve vlacích, či možnost nějak si osvěžit na různých trasách. A tady, pokud chceme konkurovat nejenom s nízkonákladovými lety, ale také s dalšími typy dopravy, tak je třeba zajistit kvalitu v rámci takovýchto služeb a silně ji vylepšit. Děkuji a nyní Izajskou Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Pane předsedo, e, my si neustále opakujeme e, věci, dejme tomu z různých úhlů, ale jsou to stále stejná témata. Hovoříme o čtvrtém balíčku, e, železničním balíčku a tak dále. Eh, ty zprávy už eh, k tématu byly předloženy. Proč nemáme jednotný, eh, jednotnou jízdenku, evropskou jízdenku? Mně by se to líbilo jako evropské občance, koupit si jeden lístek a pak si cestovat, jak se mi zlíbí. Cestovat, dejme tomu, ze Štrasburku, a to, že nemusím vlastně přesedat cestou do Bruselu, to se mi líbí v Evropě máme stále ještě řadu překážek. Jak eh, vlak eh, učinit eh, přitažlivější pro cestující? Samozřejmě je to hlavně otázka ceny, E, za jízdu. Ale na druhé straně je třeba si uvědomit ještě jednu věc, že to je celé dost obtížné. Ale opakuji, ta, ta témata se tady přetřásají pořád dokola ta sama. Mám e, otázku k zástupci Evropské e, federace e, cestujících. E, zástupci uživatelů. Vy jste hovořil o tom, že tady jsou určité důležité technické e, věci, které se týkají e, toho čtvrtého balíčku. E, technický pilíř vám připadá velmi zásadní, ale co ten politický pilíř? Pilíř spíš toho řízení, governance pillar, ten vám nepřipadá důležitý? E, měl by vlády e, vydržet vůči tlaku monopolů. E, myslíte si, že je třeba postupovat dál integrovaným způsobem? Hovoříme tady o čtvrtém železničním balíčku, ale opakuji, jsou to stejná témata, všechno je napsáno, všechno je černé na bílé. Já jsem opravdu unavená, otrávená z toho, že vykládáme pořád dokola to samé. Otázka zní, chceme jít opravdu ku předu, ale čestně, otevřeně a proto se ptám, jaký máte názor na tuto věc. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. A teď jsem se e, jako poslední dal na seznam řečníků. Udělalo to na mě obě, e, dojem. 0,9 je, povin, je tady, jsou tady mít, mítné a 100% e, železnice. To je katastrofa. 6% železničního osobní dopravy je přeshraniční. Už 20 nebo 30 let se tady snažíme v Evropě o to, abychom to zvládli tak, že 6%, 6 je bilance. To je přeci katastrofální výsledek. Ptáme se komise, co dělá. Eh, co děláte pro to, abyste to změnili? Eh, máme tady eh, nekalou soutěž. Provozovatelé nízkonákladoví. Ti nejsou levní proto, že je to lepší biznis, ale jsou levní proto, že miliardové investice dostávají, dostávají dotace výši miliard. Každý rok 30 miliard z evropských, od evropských daňových poplatníků, protože neplatí daň z benzínu žádnou daň přidané hodnoty nemusí platit a železnice to všechno musí zaplatit a proto je ta cena tak vysoká. Proto nízkonákladoví provozovatelé jsou alternativou. Oni nespadli jen z nebe, to je politická vůle Evropy. A tady komise musí říct, eh, přejeme si férovou soutěž a ne nekalou. A to se musí změnit. Kde, kde je tady úsilí eh, prodeji v lístku? Informace o lístcích v třetím železničním balíčku, mm, to už bylo před sedmi nebo osmi lety něco, co jsme eh, odsouhlasili. Do dneška to nebylo realizováno. Proč ceny za lístky v přeshraničním dopravě jsou vyšší než na delší vzdálenosti v národní dopravě? Jsme přeci jednocenou Evropou. Chceme to všechno dát dohromady, tak proč to všechno se nepodařilo. A teď uvedu příklad. Mezi Berlínem a Breslau. Máme tady mezeru 50 kilometrovou, to by se dalo uzavřít, kdybychom investovali 100 milionů. Ušetřili bychom dvě hodiny, ale teďka máme dálkový autobus, který ostatně v Německu vůbec nepletí žádné eh, mítné. Tedy tento dálkový autobus jede 3,5 hodiny a železniční spojení byla tedy zastavena, protože onen dálkový autobus je lepší před válkou jsme na tuhle tu relaci potřebovali eh, na tuto vzdálenost dvě a půl hodiny. Dneska pět, 100 eh, milionů. Jedno procento ze Stuttgartu 21 jsme mohli tuto mezeru uzavřít. A teď železnice zastaví vlaky. Poláci z eh, eh, Vratislavy eh, všechno elektrifikovali a uvedli na vyšší úroveň evropskými penězmi. Němcům se to podařilo pouze do Chotěbuzy, to je ta mezera 55 km, která chybí. I do Chotěbuzy se to, myslím, kofinancovalo z Německé unie. Eh, co k tomu eh, řekla komise? Eh, vydáváme peníze, aby byly trasy zastaveny. Jsme, zbláznili jsme se snad, to přece není možné. To jsou peníze našich daňových poplatníků a proto kde jsou... Ehm, kde jsou tady ehm, iniciativy, kde jsou ehm, je úsilí komise bránit se proti tomu? A teď vysokorychlostní trasy. Tady bylo řečeno, že roz, nerozhoduje vysokorychlostní traka, ale co nejrychleji, jak to bude nutné a ne možné. Máme tady téže ve systému ve Francii to je z ekonomického hlediska eh, katastrofa. A teď SNCF říká 220 eh, km za hodinu stačí, nepotřebujeme 300, 350, protože pak to bude všechno hrozně drahé a celkově eh, to negativně ovlivní celkovou síť. Jaké důsledky z toho vyvodíme? Musí každý znovu dělat tuto chybu? V Německu já jsem 20 let byl považován za blázna, protože jsem říkal, že 220 za hodinu stačí. Teď říká i Deutsche Bahn, že 220 km za hodinu stačí. To je skvělé, ale tyhle důsledky musíme vyvodit a proto jsem jsem zvědav, co podniká komise proti eh, této nekalé soutěži. Jinak totiž železnice nemá žádnou šanci ani ve dne, ani v noci. Jetzt dürfen Sie alle antworten. Nyní smíte odpovědět všichni. Kdo chce začít? Pan Onily, prosím. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že že gro toho problému, o kterém tady hovoříme, je to, že železniční sektor je prostě zatím příliš rozmělněný, fragmentovaný. Je tady velká eh, prostě roztříštěnost a nemožnost zatím slučovat eh, ty služby Eh, uvnitř železniční dopravy a mezi jednotlivými způsoby dopravy. A je tady také velká fragmentace železniční dopravy na evropské úrovni. Pokud se zabýváme otázkou konkurenceschopnosti, rovných podmínek mezi eh, různými způsoby dopravy, tak vy všichni víte, jak toto téma je obtížné eh, jak je těžko uchopitelné, protože tady jsou různé rámce, které byly stanoveny už z historického hlediska pro ty různé různé způsoby dopravy a proto je tak obtížné věci v této oblasti zlepšovat. To je téma, které my eh, teď vezmeme pevně do rukou, eh, až se k vám obrátíme s obnovenou iniciativou internacionalizace externích výdajů. To je totiž ten základ, který potřebujeme, abychom viděli, do jaké míry můžeme přijímat eh, koncepční rozhodnutí, předkládat koncepční návrhy, abychom přerovnali tu rovnováhu mezi jednotlivými způsoby způsoby dopravy, ale přijímám to, že je to citlivé, obtížné a bude to dlouho trvat. Druhý aspekt. Když hovoříme o železniční dopravě jako takové, tak musím říct, že vítám, že celá řada poslankyň a poslanců zmínila čtvrtý železniční balíček. My tady skutečně děláme to, že se snažíme vytvořit ten úplně nejlepší možný rámec, aby tady alespoň existovaly možnosti pro nové služby, aby tady prostě byla situace co nejotevřenější otevřenější. Ohledně toho, té zprávy, my doufáme, že čtvrtá, čtvrtý železniční líček zajistí plnou eh, odpovědnost, že tady bude také silná stránka infrastruktury, aby eh, tady vlastně byl další rozvoj sítě a že tady budou existovat eh, manažeři pro infrastrukturu, aby tady eh, existoval celoevropský pohled na tu síť a nejenom ten úzce domácí. A doufáme, že toto ponese i zásadní zisky. K dalším aspektům. Otevřený přístup, to je samozřejmě zásadní. Eh, když bych měl učinit paralelu s autobusovou dopravou či s leteckou dopravou, tak

posílení mezinárodních eh, spojení je samozřejmě v železniční dopravě ještě obtížné a vést skutečně mezinárodní eh, služby bez eh, nějakých problémů na úrovni domácí, tak tam samozřejmě to ještě skřípe, tam je třeba věci zlepšit a my jednotlivým operátorům musíme navrhnout nové možnosti. Návrh PSR obsahuje odkaz na možnost i mezinárodní dopravu, eh, či část eh, mezinárodní dopravy byla pokryta takovouto eh, odpovědností. Ano, bylo to tady také řečeno, někdy je zapotřebí, aby i veřejná, aby i veřejn, veřejná sféra přispěla, aby zajistila určité služby občanům a paní Zbauer velice úspěšně podle mého názoru předložila tento problém eh, pro čtvrtý železniční balíček. Ten technický pilíř znamená snížení nákladů a umožnění eh, toho, aby mezinárodní doprava byla ekonomičtější. Ohledně vydávání jízdenek, tak to je samozřejmě něco, co my plně chápeme, tu vaší frustraci. Eh, a díky pane, panu Liboru Lochmanovi, tomu pánovi za mnou, vděčíme za to, že jsme tady přijali ten přístup postup eh, ze zhora eh, dolů a pan Lochman také své eh, členy podrobil určité disciplíně, jednali jsme s nimi i my s komisí, alespoň jsme se shodli na tom, jak ten systém by měl fungovat. Ovšem rozvoj těchto, tohoto aspektu je zatím velmi pomalý a my to chceme posílit. Eh, máme určité možnosti v jiných způsobech dopravy a eh, proto chceme, aby to bylo alespoň na stejné úrovni i v dopravě železniční. Není prostě důvodu, proč nejsou železniční služby volněji dostupné, eh, proč není možná jednodušší rezervace železničních spojení a proč v této oblasti žijeme stále v tom papírovém světě. A i do budoucna budeme velice Eh, prostě eh, důrazní ve svých požadavcích na železniční eh, dopravu. Opravdu se snažíme, aby tady železniční projekty byly prosazovány a velice kriticky hledíme na to, co nám je tady nabízeno. Jde samozřejmě o ty přeshraniční spojení, aby se zajistilo, že investice, které jsou činěny na jedné straně hranic, jsou rovněž uchopeny na druhé straně hranic, aby tady věci nevznikaly v izolaci. Děkuji. Thank you, Chairman, and thank you for the questions. Děkuji, pane předsedo, děkuji za otázky. Začal bych ehm, čtvrtým balíčekem, protože tady byla k tomu položena otázka a také názor eh, členů. Um, určitě bychom nejprve eh, eh, rádi měli tady Eh, takové služby pro pasažery, tyto jsou už eh, otevřeny, ehm, mm, soutěž existuje. Když se podíváte na tento balíček, naše preference určitě je ehm, věnováno o dokončení ehm, technickému pilíři. Proč? Tady vidíme obrovský potenciál ve snižování nákladů. A když tady mluvíme o mezinárodní dopravě a také nočních vlacích, tak to, to je faktor, který bude hrát důležitou roli eh, v komerční životaschopnosti těchto služeb. Ehm, ještě musím potrhnout jednu věc a ta je zásadní pro budoucí rozvoj ehm, technické specifikace a interoperability a to je to, že ehm, minulé služby byly pod režimem ERC a teď máme nový, eh, novou strukturu TSI. Eh, musíme tedy ještě dokončit tuto část technické specifikace, abychom měli eh, toto mm, ověření pro mm, autobusovou dopravu. Druhá věc týká se tohoto. Musíme zajistit naprostou mm, transparentnost a také infrastrukturální manažeři musí dostat odpovědnost, zvláště jde o poplatky a to je prvek, který tady ještě chybí, přestože mm, e, toto bylo e, e, už obsaženo v rikástu čtvrtého balíčku. Co se týče konkurence těch nočních mm, vlaků a mm, nízkonákladových letů, musím říct, že přestože mluvíme o tom, že tady máme dva různé segmenty, tak mluvíme vlastně o stejných vzdálenostech. Takže mluvme o tisíci kilometrech nebo tisíci osmiset, ale kde, kde soutěží tyto způsoby dopravy. Jestliže pojedu, eh, poletím hodinu a půl, tak nebudu vyžadovat mm, vysoce kvalitní eh, služby mm, na palubě, ale jestliže mám jet vlakem 8 nebo 10 mm, hodin, tak budu očekávat, že ta kvalita služeb bude vysoká, kterou mi nabídnou. A proto nevyhnutelně tady musíme nabízet mnohem vyšší kvalitu než nízkonákladové letecké společnosti a tato vysoká kvalita se musí odrážet také v cenách za lístky náklady. Na ty se musíme dívat z pohledu těch eh, poplatků, které byly stanoveny a také o internalizaci externích nákladů, které plně, toto plně sdílíme a mm, eh, budeme mluvit odpoledne o mítný, mítném. Eh, tady se budeme soustředovat na internalizaci externích nákladů. Určitě zaznamenáme pokrok a budeme se snažit zajistit rovný manevrovací prostor i pro železnice. Ticketing. Ano, tady je potenciál vylepšení a jsme si toho zcela vědomi. To je také důvodem toho, proč jsme eh, nastartovali takový model plnohodnotných služeb. Mělo by to být takový interface pro všechny ostatní eh, eh, služby, pro pasažery, ale také pro letecké služby. Takže tady nejenom budeme mít, budeme tady mít multimodální integraci tohoto ticketingového systému do budoucna. Nepopírám, eh, že eh, mm, zákazníci nebudou mít výhody hned zítra, protože se musí přizpůsobit celá IT technologie, ale zcela jistě v tomto směru se ubírat budeme. Poslední věc, mm, železniční autobusová eh, konkurence. Vidíme, že mm, tam, kde máme, kde byly zavedeny nové autobusy v sítích, tak je tady posun Eh, z železnice k autobusům. Eh, stejný důvod. Ehm, autobusové služby, stejně jako nízkonákladové letecké služby, nabízejí daleko levnější ehm, ceny ehm, díky nízkým nákladům, které eh, nesou. Takže toto je něco, co, dává, co tam ukazuje do budoucna že mezinárodní železniční vlaky eh, budou muset být ty v potaz a je to aspekt, který také bude mít dopad na eh, noční vlaková spojení. Děkuji. Děkuji. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Tři, čtyři poznámky, pokud dovolíte. Začneme s čtvrtým železničním balíčkem. Podobně jako naši přátelé v CER, i my chceme, aby technický pilíř eh, se stal právním nástrojem a to, co nejdříve. Co se týče toho řízení, eh, tak eh, my zcela určitě vítáme princip liberalizace a podporujeme to. Nicméně je důležité, aby železnice i nadále operovala jako tým Nemůžeme eh, dále hledět na tu fragmentalizaci eh, sítě, eh, fragmentaci nabídky směrem k cestujícím. Čím delší je e, ten, e, ta cesta, my hovoříme především o mezinárodních cestujících, e, tím pravděpodobnější je, že bude využito více způsobů dopravy. Já jsem zmínil ten noční spoj z Amsterdamu do Mnichova před dvěma týdny. To, byl, to byla součást takovéto, takovéhoto řetězce. Nejprve jsem jel z východního pobřeží Anglie je 40 20 minut vlakem, potom 20 minut taxíkem, potom jsem letěl přes Severní moře, to trvalo asi 50 minut, potom místním vlakem z letiště do Amsterdamu a pak tedy mezinárodním nočním spojem z Amsterdamu do E, Mnichova, potom denním vlakem z Mnichova do e, Salzburku a potom 10 minut pěšky. To bylo všechno. Je důležité, aby všechny ty způsoby doprava byly slučitelné, propojitelné, aby fungovaly společně. A teď ještě dvě věci k autobusu a nízkonákladovým leteckým společnostem. I já e, lítávám e, a letěl jsem nedávno například z Londýna do Bukurešti nízkonákladovou leteckou společností a musím říct upřímně, že to bylo především kvůli nákladům a a času. Bylo by nepochybně delší, kdybych jel vlakem a bylo by to dražší. Takže máme e, někdy v takové e, takové rčení lepší košile, blížší košile než eh, kabát. Prostě se snažíme eh, si eh, vybrat podle ceny, podle toho, co je pro nás tu chvíli užitečné. Mezinárodní cestující musí mít rozumnou nabídku a ta nabídka musí být poskytována na rovném manévrovacím prostoru, rovném pro všechny způsoby dopravy. A teď ještě dlouho, do, dlou, ta dlouhodobá autobusová doprava, či autobusová do, doprava na velké vzdálenosti. Někteří eh, takto cestují, především vzhledem k nákladům a za druhé proto, že cesta eh, autobusem na dlouhou vzdálenost může být jednodušší svým způsobem eh, než cesta železnicí, především v těch místech, kde tam není jednoduché železniční spojení a kde prostě se díváte na to, zdali byste raději nejeli autobusovým spojem než nějakým komplikovaným železnicím železničním spojem. Je ovšem důležité, aby ty terminály byly opravdu kvalitní a ne, aby vás někde nad ránem vyhodili kde si na kraji města, některé to tak dělají, a aby tady byla dostatečná informovanost a péče o e, zákazníky. Takže autobusová doprava má svou roli, ale do určité míry tato role e, se vlastně stává rolí z nedostatku jiných možností. Děkuji. Nyní děkuji za otázky, za odpovědi. Před námi ještě velký kus práce. Děkuji panu Onidimu, že oznámil, že chce provést internalizaci externích nákladů a to je velmi důležité, aby bylo zrealizováno. Mohli bychom tu otázku položit takto. Pokud uh, eh, uh, eh, letečtí přepravci neplatí daň na letecký benzín, proč musí železniční podniky platit daň eh, za uh, Eh, svá paliva. Eh, takže skutečně eh, jde o to, aby všichni měli stejná práva. Proč tomu tedy tak není? My vás v tomto podporujeme. Prosím, pracujte rychle, samozřejmě raději později než nikdy, ale ono už je v podstatě nyní pozdě. Dostáváme se k dalšímu bodu a dříve než ho otevřu, tak bych se velice rád pozdravil návštěvnickou skupinu z Dolního Seska, která se nyní usadila a ještě jednou vás zde srdečně vítám na schůzi našeho výboru. E, tuto skupinu si pozvala paní Majsnerová, takže jsme velice potěšeni, že jste mezi námi. Dostáváme se k dalšímu bodu a to je zpráva MSA. A zde vítám velmi srdečně pana Miliho, který zde představí svou prezentaci pak otevřeme diskusy a budete se moci vyjádřit veškerým otázkám. A jsem velice potěšen, že jste se dostavil mezi nás. Pane Mili, máte slovo. Dear Mr. President, Vážený, vážený pane předsedo, vážení poslanci eh, Evropského parlamentu, dámy a pánové, děkuji vám za to, že jste mě pozvali že jste mi poskytli příležitost říct vám pár slov o současných aktivitách a, Evropské agentury pro námořní bezpečnost EMSA a také něco o výzvách do budoucna. Rád bych poděkoval tomuto výboru, který eh, poskytl velkou podporu a byl užitečný eh, eh, od založení EMSA v roce 2002. Tato prezentace Eh, následuje už druhou první eh, prezentaci, kterou jsem eh, přednesl tady na výboru v roce 2012. Prosím o klid, říká pan předseda. Myslím si, že je důležité mít pravidelnou výměnu názoru mezi evropskými dopravními společnostmi a tímto výborem a těším se na to, že tento kanál bude otevřen i do budoucna. Několik eh, členů výboru eh, bylo nedávno eh, jmenováno, tedy naší agentury. Chtěl bych představit agenturu, její hlavní úkoly, služby, které poskytuje její hlavní ehm, aktéry a řeknu pár slov o nedávno schválené pětileté strategii agentury EMSA. EMSA je jednou z regulačních agentur, které byly vytvořeny v roce 2002 po schválení specializované technické legislativy v oblasti námořní bezpečnosti. Ehm, tady no, hovořím o takzvaném balíčcích Erika. Jako regulační agentura eh, má eh, EMSA mandát, který byl definován eh, řízení Evropského parlamentu a rady. Má právní způsobilost, vlastní rozpočet a je zodpovědná za své aktivity. Od roku 2006 má sídlo agentura v Lisabonu. Eh, to eh, hlavní sídlo bylo eh, zahájeno před pár lety. Jsem pišný, že mohu vést toto centrum excelentnosti. Máme 250 angažovaných pracovníků z celé Evropy, kteří pracují a podporují členské státy, instituce a mm, obecně řečeno podporují celý klastr námořní bezpečnosti. Pár slov eh, k číslům, k rozpočtu. 55 milion eur přichází přímo z Evropské unie, takže jsme financováni EU. Naše příjmy eh, jsou, je to dělají 400 tisíc euro eh, ročně a příspěvek je 5,5 milionů euro. EFTA příspěvek. Když jsem eh, přišel k tomuto, do tohoto výboru v září roku 2012, mm, eh, tak došlo k poslední revizi nařízení EMSA, eh, to se tenkrát ještě dopracovávalo, mm, vstoupilo v platnost v březnu 2013 a byl tedy rozdíl mezi klíčovými a takzvanými okrajovými aktivitami agentury. Jde nám o to zachovat eh, si dřívější úkoly a klíčové úkoly, ale eh, legislativa byla rozšířena, rozšířila eh, působnost aktivit EMSA. Chceme pokryt oblast znečišťování ropou a plynovými zařízeními. Zdůrazňujeme také ústřední roli agentury v kontrole námořní dopravy a chceme rozšířit také působnost technické, technických aktivit EMSA eh, do zemí evropského sousedství. Ovšem, ta agentura mm, není výjimkou ve srovnání s ostatními institucemi EU a byla vyzvána, aby snížila svůj rozpočet a také lidské zdroje do dalších roků. Takže je před mnou výzva, měl bych dosáhnout tohoto snížení a zároveň bych měl zachovat stejnou kvalitu eh, práce, kterou odváděla agentura v minulosti. Nedávno jsme schválili e, novou pětiletou strategii EMSA. Já jsem to připravoval ve spolupráci s administrativní grémiem, agenturou. E, měli bychom e, provázet práci agentury na dalších pět let. Mm, toto je, má pro mě zásadní význam. A sice transparentnost, účinnost, efektivita, flexibilita a vytváření přidané hodnoty. To vše je založeno na vizi, že agentura je teď dostatečně vyzrála a může poskytovat služby s vysokou kvalitou pro své klíčové aktéry, ale také to má být ve prospěch Evropského námořního klastru. A tak se opravdu vytvoří ona přidaná hodnota. A teď bych se rád koncentroval na pár klíčových úkolů agentury. Chtěl bych vám ukázat svou vizi do dalších pěti let na tomto poli. Ehm, agentura i nadále eh, odvádí velkou práci a podporuje Evropskou komisi tím, že sleduje eh, efektivní implementaci relevantních ehm, a závazných právních eh, aktů Evropské unie. Evropská námořní administrativa EU dnes musí implementovat celou řadu evropských směrnic a nařízení, eh, ke kterým se, eh, eh, ke kterým se také zavázal tento výbor. Tato legislativa nastavila velice vysoké kvalitativní standardy. Je to taková vlajka Evropské unie, jsou tady přístavy a také pobřežní státy, které jsou takovými příklady tohoto. Agentura pomáhá Evropské amisi zajistit to, aby členské státy jednomyslně dodržovaly tuto legislativu legislativu tím, že agentura tyto státy eh, pravidelně navštěvuje a eh, rozpracovává zprávy o své návštěvě. Podobně my také eh, provádíme inspekci u inspektorů a kontrolujeme kontrolory. Provádíme inspekci jménem členských států, zajišťujeme audit u jejich hlavních regionálních a dalších kanceláří a e, zajišťujeme, aby e, ty klasifikační orgány dělaly maximálně kvalitní práci při dozoru e, nad výstavbou nových zařízení při opravě stávajících. A jménem komise také Eh, se eh, snažíme maximálně přispívat eh, k spolupráci s těmi dvěmi hlavními klasifikačními organizacemi, aby byla zajištěna vysoká úroveň norem. Jak pravděpodobně víte, celá řada námořních dopravců pluje pod evropskými vlajkami. Je to nějakých 70 až 75 Stávající systém zajišťuje Eh, aby Evropská komise s podporou agentury monitorovala eh, tuto situaci jménem členských států. Eh, tato společná metoda Evropské unie zajišťuje také výrazný, výrazné úspory a přitom jednotný přístup. Například významný počet dopravců je z Filipín a EMSA má intenzivní program inspekcí tak, aby Filipínci opravdu vyhověli požadavkům všem příslušných mezinárodních úmluv. V této oblasti je teď už agentura dost eh, zralá, aby mohla do budoucích let ještě přispět další přidanou hodnotou, eh, analýzou kompletních cyklů inspekcí a aby poskytovala informace z horizontálních analýz, včetně nejlepších možných postupů. Agentura je rovněž eh, aktivní při efektivní implementaci celé řady úkolů v oblasti eh, ochrany životního prostředí, v námořní, eh, námořního životního prostředí činnosti eh, kolem emisí ze vzduchu byly také vysoce na pořadu jednání agentur a my podporujeme evropské zúčastněné strany při monitorování práce na mezinárodní úrovni. Na úrovni Evropské unie chci zdůraznit úlohu EMSI a její práci v oblasti směrnice o obsahu síly rozdíly eh, v námořním palivu. V tomto směru máme určitou eh, zkušenost s vypracováváním eh, manuálů a e, také máme e, informační systém ohledně inspekcí e, co do obsahu síry v palivu, tak jak je provádějí jednotlivé agentury a orgány. A tato práce pokračuje i v jiných oblastech, abychom vyhověli požadavkům této směrnici. Také poskytujeme technickou podporu v dalších oblastech. V následujících letech chci, aby se EMSA zdůraznila na eh, exper, eh, soustředila na expertízu při iniciativ Evropské eh, unie, poskytovala i technickou podporu evropským zúčastněným stranám, včetně využití plného potenciálu informačních systémů EMSI na základě implementace směrnice o monitorování dopravy eh, pokrýváme pobřeží členských států a eh, máme také eh, rozvinutý systém Safe Sea Net, který kombinuje všechny národní systémy Evropské unie do celoevropského, celounijního systému. Eh, je tady celá řada velmi užitečných informací a každý akreditovaný uživatel systému je může velice jednoduše získat eh, Každý z těchto trojuhelníčků představuje e, jedno plavidlo a takto například v Biskajském zálivu e, v tomto případě máme každý den velmi aktualizovaný, e, aktualizovanou informaci je tam nějakých 10 tisíc různých oznámení za ten časový úsek. A nejnovější technologie umožňují využití satelitní technologie, my tomu říkáme satelitní AIS, což je další zase přidaná hodnota při monitorování plavidel. A rovněž máme takové eh, kolektivní data centrum eh, pro všechna plavidla nad 300 tun a monitorujeme je velice kvalitními systémy pomocí satelitů. Eh, tento obraz potom vlastně zase eh, umožňuje takovýto globální pohled. Je to 8 až 9 tisíc plavidel každým dnem, které takto monitorujeme. Díky flexibilní architektuře těchto služeb můžeme skombinovat informace ze všech agentur, které pod nás spadají, včetně vnějších zdrojů. To znamená, že máme komplexnější a přesnější e, obrázek a e, můžeme tím e, velmi pozitivně ovlivňovat vnitřní trh a efektivitu námořní dopravy uvnitř uvnitř Evropské unie. Další příklad, jak co nejlépe využít eh, tento systém a, kombinaci, a využít kombinace vnitřních i vnějších zdrojů je tedy případ nového, eh, nového propuknutí eboli. Eh, tady se velmi dobře monitorují eh, plavidla, která vyplula ze zemí, kde byla, byla detekována a která míří k evropským přístavům. To bylo shledáno jako nepři, velice, velice užitečné pro Evropskou komisi při přijímání protiopatření. Vyhledávání plavidel není jediným způsobem, který můžeme využít moderní satelitní systémy. Monitorujeme také ty olejové skvrny, ropné skvrny. E, to znamená, že ta e, plavidla, která e, takto činí v noci, Eh, tak eh, mohou být detekována. Již od roku 2007 jsme takto detekovali nějaké stovky ropných skvrn. V tomto směru velice těsně spolupracuje EMSA s příslušnými orgány a členskými státy. Když eh, detekujeme ropnou skvrnu, tak okamžitě příslušnému orgánu v nejbližší zemi posíláme signál do 30 minut poté, co se tak stalo a pak se skvrna kontroluje a přijímají se příslušné kroky proti znečišťovatelům. A tento typ služeb má ještě další efekt, eh, protože eh, tím pádem se snižuje počet nelegálního eh, vypouštění ropy v výsostných vodách Evropské unie. Eh, to prostředí se velice rychle mění a EMSA eh, vyvíjí schopnost eh, sběru a zpracování údajů jak z vnitřních, tak vnějších zdrojů, tak aby se lépe zjistilo, co se na moři děje a to může být nadále zpracováváno a přerozdělováno do e, evropských členských států či unijních organizací a orgánů a tak se zvyšuje i u těchto e, konečných uživatelů možnost e, kvalitnější analýzy situace. To je například případ Frontexu, který od EMSA dostává velice dobré informace ze systému Eurosur, kde se monitoruje monitoruje a detekuje eh, pohyb plavidel. I EFKA je další instituce, která eh, kontroluje nelegální rybolov eh, a těží z našich informací a také eh, EUNAFR, které se, která se zabývá prevencí pirátství ve vodách Unie a v sousedních oblastech. Chci zdůraznit to, že my jsme opravdu klíčovým poskytovatelem všech těchto informací a umožňujeme integraci nových možností, které jsou poskytovány moderními technologiemi a také hledáme způsob, jak další komunity eh, podpořit poskytováním eh, eh, spolehlivých údajů a vyhýbáním se duplikace. Agentura má i nadále velice důležitou roli při boji proti znečišťování životního prostředí. Jsou tady, je tady 18 plavidel, které reagují na případné situace znečištění. Dvě jsou v Baltickém moři, tři v severní Severním moři, eh, šest ve Středozemním moři a dvě v Černém moři. Všechny tato plavidla jsou operována na základě eh, partnerství soukromého a veřejného sektoru. Eh, máme v tomto směru velmi dobré zkušenosti. Tato pravidla jsou eh, provozována soukromými eh, vlastníky, které, kteří podepsali eh, smlouvy typu standby, to znamená, že mohou okamžitě své komerční aktivity přerušit a přejít na ten způsob anti-pollution mode eh, do 24 hodin reagovat tedy na eh, případná znečištění a řešit je. Eh, víme, jak se, jaké věci se odehrávaly v Mexickém zálivu z Deepwater Horizon. My teď máme víc jak tisíc v evropských vodách, víc jak tisíc různých zařízení, jak které se týkají zemního plynu, tak ropy, eh, jsou většinou umístěné v eh, té eh, mělké části oceánu a v tomto směru musíme zdůraznit i další kroky, které realizujeme pro řešení případných nebezpečí máme e, například e, oddílné situace e, v Severním moři, v Středozemním moři a tomu musí odpovídat i vybavení těch příslušných plavidel a máme i oblasti, kde zatím ještě ta plavidla umístěna nejsou, na která se musíme zaměřit. Pak je, jsou tady eh, i možnosti mechanického, eh, takzvané mechanical recovery, která je preferována. Já doufám, dámy a pánové, že tento velmi stručný přehled toho, co děláme v naší agentuře, agentuře byl pro vás užitečný. Těším se na vaše dotazy a připomínky a chci vám ještě jednou zdůraznit naše eh, trvající pozvání k nám do Lisabonu, kde sídlí agentura. Děkuji mnohokrát, pane Milére. Děkuji tedy ředitelovi MC. Myslím si, že tento bod na pořadu jednání jsme velice dobře přizpůsobili naší skupině návštěvníků z Dolního Soska. Ty mají velice dlouhé pobřeží Severního moře, takže to je výborné. A nyní otevírám kolo otázek a odpovědí. Nebudu postupovat eh, jako dříve nejdříve s koordinátory, takže se může přihlásit kdo chce v jakémkoliv pořadí. Prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji za prezentaci. E, pro mě to byl skvělý přehled služeb, které poskytujete při podpoře členských států. Chtěla bych se zeptat na jednu konkrétní věc. Vy jste se zmiňoval um, o Filipínách. Um, já jsem sama byla nedávno na podobné konferenci, kde se probírala celá otázka toho, jak přilákat e, lidi do loďařského průmyslu, a že to je problém to není, na to se nedívá jako na kariéru velkou, které můžete udělat veliký, eh, se dostat hodně nahoru, eh, sociální dimenze toho není zase tak eh, zajímavá. To znamená, do jaké míry je to problém, protože řada otázek, které jste tady podtrhl, by mm, závisely na řádné expertíze na palubě těchto lodí. Takže máte nějaké údaje k tomuto? Je to Mm, problém třeba v otázce eh, mm, finančního hodnocení takovýchto lidí, mohli bychom je více přilákat. Eh, asi tady se toho neúčastní mnoho žen, protože se na to nenahlíží jako na atraktivní profesi pro eh, ženy. Ale opravdu si myslím, že to je důležitý problém. Stává se to stále větším problémem v tomto průmyslu. Děkuji. Gezina Meissner. Děkuji. Děkuji mnohokrát také za prezentaci. Bylo to velice zajímavé. Já nejenom, že pokázím z Dolního Saska, tím dlouhým pobřežím, ale velice se zajímám o námořní politiku. A e, Mám tady celou řadu komentářů, dotazů, omezím se na několik. V Evropě máme strategii pro modrý růst. K tomu také potře- po, po, po, patří jaksi eh, národní územní plánování. A jakou roli zde má EMSA? Nám sice jistou představu, ale rád bych věděla, jak to vidíte vy, protože modrý růst znamená, že musíme lépe koordinovat námořní aktivity a že se musíme snažit v této oblasti získávat nová pracovní místa, tak, abychom měli v této oblasti lepší zisky. A dále pouze komentář, myslím si, že je velice hezké a také to bylo přání parlamentu, že EMSA je spoluodpovědná za inspekce a kontroly pro um, ropné a platformy a platformy, kde se těží plyn. To je velice dobré, protože vy jste měli odpovědnost na, pouze omezenou na, ty, na ta plavidla, nyní to máte i na ty platformy, to je velice dobré na ty plošiny. A dále, vy jste hovořili o e, databázích a sítích, které jsou existující, o satelitních kontrolách a výměně údajů. A zde má otázka se týká o to, toho, zda máte veškeré údaje, které byste potřebovali. Já vím, že například i v oblasti rybolovu existují údaje, které členské státy prostě nechtějí vydat. A jsou to také údaje o určitých aktérech na moři, ale bylo by smysluplné je mít pro lepší přehled. A dále, jak zajišťujete ochranu údajů, které aby se údaje nedostávaly do nesprávných rukou. Obojí potřebujeme. Potřebujeme vhodné údaje, ale zároveň musíme údaje chránit. A dále, tři krátké věci. Ten příklad s ebolou se mi velice líbil. Já to znám pouze z diskuze o letištích, například jak ochráníme německé či evropské obyvatelstvo před ebolou, ale jaká, jaký byl praktický dopad, když jste tam zjistili nějakou loď, která přichází z regionu, kde je ebola, k čemu jste postoupili? Eh, máte nějakou koordinaci s lékaři, které se pak snaží zjistit, zda tam je nějaký případ eboli a dále. Flaminia, to byla velice neslavná historie, tato havárie eh, dolnosaské lodi, nikdo si nepřipadal kompetentní. Jaké závěry jste to vyvodili, že tam nikdo nepomohl v té Flaminie? Máte pocit, že tady potřeba nějak jednat? A poslední dotaz, do jaké míry by mohlo pomoci, kdybychom se sjednotili na jeden jazyk v oblasti námořní, a totiž na angličtinu. My jako parlament to vždy vyžadujeme. Děkuji že to hovořit anglicky. Ah, yeah, Hi, I knew, I knew the, there was, had to be... Tak, ano, děkuji, pane Mili, za e, vaší zajímavou prezentaci. Můj e, dotaz se týká e, odpovědnosti EMSA, tak e, jak se tedy v tomto směru angažoval vůči EMSA parlament. Jedná se tedy o těžbu plynu a ropy. Já jsem byl zpravodajem eh, pro dokument, eh, který vlastně stanovoval finanční stránku této odpovědnosti. A eh, kromě rozpočtu 160 milionů eur, tady byla teda tato částka. A já se vás teď ptám, zdali byste nám mohl aktualizovat ty informace. Vím, že jste se o tom zmínil, ale mě by zajímalo trochu, u, trochu podrobně podrobněji, jak si EMSA počíná v této oblasti a možná i to trochu okomentoval, pokud domníváte se, že by to bylo důležité eh, vzhledem i k finanční podpoře, kterou od Evropské unie dostáváte. Van de Kamp. Děkuji, nyní Vin van de Kamp. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že opět kladu dotaz nyní v rámci druhého kola, ale rád bych se pana ředitele zeptal na to, zda by nám mohl vysvětlit něco, co se týká spolupráce národních orgánů. Tady jsou důležité dvě věci. Není možné, aby to bylo drahé, to je důležité pro naše voliče. A dále je třeba zajistit, aby tady nebyla odváděna dvojí práce. A proto bych se chtěl zeptat, zda by nám to pan ředitel mohl podrobněji vysvětlit, jak tedy konkrétně vypadá spolupráce národních orgánů, zejména s ohledem právě na to, abychom zabránili zdvojování práce. Děkuji, nyní má slovo Jose Faria. Dobré dopoledne, Eh, pane Mili, já jsem měl to potěšení, že jsme se spolu viděli v EMSA v Lisabonu, takže vlastně eh, většina otázek, které bych měl, už byly zodpovězeny. Nemám otázku, ale chci říct, že vaše prezentace, ale i prezentace, kterou jste pro mě eh, předvedl v Lisabonu, byly opravdu skvělé. EMSA má prostě databázi, která je opravdu omračující. Myslím, že každý by si měl do Lisabonu vydat, aby na místě jistě viděl prezentaci MC a chci vám říct, že se domnívám, že příklad, který jste uvedl eh, v souvislosti s ebolou, je jenom malý, malou ukázkou toho, co může EMSA učinit pro evropské instituce eh, ohledně sběru a sdílení informací a údajů. Chci vám poděkovat za práci, kterou EMSA v posledních letech vykonala. Eh, dělá to na mě opravdu obrovský dojem. Děkuji. A nyní hned můžete zareagovat na dotazy. A já bych sám měl také dotaz. Tehdy došlo k té nehodě, k té havárii a bezpečnost. To je tedy třeba, pokud je nějaká loď v nouzi, tak musí mít možnost, eh, jak si se vydat do nejbližšího možného přístavu. Víte, že tam byly velké diskuze, že bylo tady tendence nutit tu loď do přístavu, ze kterého vyplula. To s Evropou nesouvisí, nemá to s ním nic společného ani s bezpečností. Můžete nám zajistit, že se něco takového nebude opakovat? A nyní, co musíme všichni Takže máte slovo. Thank you very much. Uh, děkuji, pane kolego, za, eh, děkuji všem za zajímavé otázky. Začnu sociálními opatřeními, eh, tím, co může EMSA udělat pro to, aby, aby eh, eh, se situace zlepšila. Diskutovali jsme už před týdnem mm, na setkání o mm, v námořní bezpečnosti a je to velmi důležitá věc pro všechny členské Eh, státy, účastníci eh, tohoto typu dopravy, těch se, eh, jejich počet se zmenšuje a mm, mělo by to přilákat pozornost všech členských států a také evropských institucí a také EMSI. Když se podíváme na práci na palubě plavidel, tak eh, mladí lidé dnes eh, nejsou, eh, nemají zájem tolik jít na moře, i když plavidla jsou velice moderní, jsou vysoce vybavená velkou technologií. A to je něco, co musíme zdůrazňovat mladým lidem a říkat jim, že je tady celá řada možností i na palubě těchto plavidel s celou tou novou technologií a říkat jim, že mají také možnost pokračovat a studovat a udělat si kariéru a po této kariéře v námořní dopravě budou mít možnost pracovat někde na zemi. Ale toto je velký úkol, velká výzva pro nás, protože, jak již jsem řekl, máme 70 až 75 našich plavidel EU, které využívají provozovatele z Dálného východu. Co se týče platů, tady bych rád řekl, že platy na evropských plavidlech pro evropskou posádku jsou dosti atraktivní. Ehm, samozřejmě, že provozovatelé z třetích zemí jsou placeni méně, ale ehm, dá se říci, že e, stále více jich přichází teď právě z o něch třetích zemí. To je něco, o čemu se musíme věnovat a e, i já jsem to často zdůrazňoval v minulých letech. Co pak udělala, co udělala EMSA pro to, aby podpořila e, modrý růst v EU? EMSA poskytla mnoho informací, aby prošetřila administrativní břemeno na palubě eh, plavidel. Máme tady eh, takový modrý projekt, který začal v roce 2011 2012 Tady jsme eh, procházeli možnosti toho, jak minimalizovat administrativní zátěž na, v těchto plavidel mm, asi 250 plavidel jsme prošetřili, eh, ty jsme pravidelně sledovali. A tímto způsobem jsme pomocí našeho systému eh, monitorovali plavidla a mohli jsme využít našeho systému tak, mm, že eh, daňové úřady dostaly všechny informace, které jsou důležité. Hlavní překážkou v současné době jsou právě ony daňové úřady, protože ne Eh, přijímají elektronickou metodu toho, jak se informace poskytují. Doufejme, že tato překážka bude moci být odstraněna do roku 2016, eh, kdy nový eh, celní eh, sazebník postoupí v platnost. Teď vytváříme takzvané národní systémy, národních okének, bude tady směrnice, která vstoupí v platnost v červnu roku 2015, ale stále jsou ještě překážky při ehm, provádění této směrnice ve všech členských státech v důsledku toho, že daňové úřady, řekněme, nám dávají do cesty tyto překážky. dat, sdílení dat a bezpečnost. EMSA během celé své existence věnovala pozornost tomu, aby eh, ochraňovala eh, data. A všechna data, která jsou pozbírána, jsou, eh, jsou vlastnictví členských států, takže nemáme povolení Eh, bez pověření eh, se podívat na to data eh, nebo od vysoké, bez pověření od vysoké skupiny nejsou k dispozici nikomu zvenčí. A to je velmi striktní pravidlo, které dodržujeme do posledního detailu. Neposkytujeme informace žádné další straně, která je zaangažována bez povolení členského státu nebo určitého grémia, které řídí tuto síť mm, pro bezpečnost dat. Dále padla otázka týkající se um, plynových platform, to je ono APM a finanční obálka, eh, která byla teď, šlo o ropné plošiny 60,5 milionů, ta dřívější, kterou jsme měli, byla za 145 milionů, takže došlo k navížení 6 eh, milionů, eh, ale když se podíváme na nový úkol, eh, tyto plošiny ropné, eh, a eh, toto je velice velikou výzvou pro EMSu ropné a plynové plošiny. My jsme vytvořili takový akční plán, jak reagovat v případě možných nehod. Nikdo je jistě nechce zažít v evropských vodách, ale když už to nastane, tak jsme touto finanční obálkou připravili všechno, co bylo možné. Eh, popsal jsem to ve své prezentaci, eh, takže plánujeme možnosti úhrady eh, a také poskytujeme jedno nebo dvě plavidla s takovým systémem, který může chránit vody a jsou to látky, které jsou z toho plavidla rozstříkávány do oblasti, kde třeba došlo k úniku. Velice spolupracujeme eh, s ropným průmyslem, plynářským průmyslem, velice pozitivně reagovali na to, co EMSA udělala a máme s nimi velice dobré vztahy s, touto, s tímto průmyslem odvětví, když s nimi spolupracujeme. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo ještě DJ Move, Kristine Berg, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já tady zastupuji komisi, a konkrétně oddělení pro námořní bezpečnost. Chtěli bychom poděkovat za vynikající spolupráci, kterou jsme měli v minulém volebním období s tímto výborem a těšíme se na to, že v této spolupráci budeme pokračovat. Mám, ráda bych zareagovala několik, na několik otázek, které pan Mini nezodpověděl, a to proto, protože nespadají do přímé kompetence jeho agentury a předeslala bych, že nemusíte jezdit do Lisabonu, abyste získali informace o informačních systémech EMSI či jakousi demonstraci těchto systémů. My společně s panem Mili 1.12. Eh, zde v hotelu za Evropským parlamentem Eh, budeme organizovat večer takovouto prezentaci, následovat bude koktejl, který pak umožní, eh, abychom zodpověděli veškeré vaše dotazy, aniž byste museli cestovat do Lisabonu, i když pan Mili, a tím jsem si jistá, vás v Lisabonu jistě velice rád přivítá. A nyní se dostám vám k otázkám. Zde bych by eh, zúraznila, že to se týče Flamínie a této záležitosti, Pan Mili tady byl e, posledně a e, hovořili jsme i o této problematice a my jsme slíbili, že řekneme e, nějaké podrobnosti o tom, jak se těmto případům vyhnout. Všechny nezávislé orgány členských států, které se musí podílet na rozhodování či přímo činit rozhodování ohledně míst, kde bude ten odpad umístěván, jsme kontaktovali a začali jsme s nimi takovou takovou zajímavou cestu v tom smyslu, že teď děláme takzvaná desk top exercises. E, sloučíme je a vytvoříme s EMSO e, takový hypotetický případ e, lodi, která žádá o pomoc a všechny orgány se potom jsou středí, tentokrát to bylo v přístavu Rotterdam a musí naplánovat nějaké řešení, protože laguna, kterou, to, co vlastně je ta, ten nedostatek, který máme, to, tam vznikl byl ten eh, akcident eh, v otevřeném širém moři a ne ve výsostných vodách a nebylo jasné, kdo se za to bude muset eh, postavit. Takže my chceme vytvořit takové hlavní směry, takovou osnovu, jak jednat a chceme se především soustředit na prevenci, jak se vyhnout těmto případům do budoucna. A e, máme tyto e, hlavní směry, tyto rukovětiž téměř e, připravenou a chceme to také předložit Mezinárodní námořní organizaci, protože k takovýmto případům dochází všude na světě. Možná, že jste slyšeli o různých dalších případech, například o rozporu mezi Jižní Koreou a Japonskem v nedávném, v nedávném případu zase úniku ropy a a my chceme tedy eh, po Flamínii nastoupit tuto novou cestu. Chci zdůraznit ještě jednu věc. Vzhledem k otázce, která nás všechny eh, vlastně zajímá, eh, potřebujeme Evropany, kteří by i nadále zůstali v této profesi. Musíme rozlišovat mezi krátkými Eh, krátkými vzdálenostmi. Jsou to lidé, kteří cestují, eh, kteří pracují na moři, ale častěji se vrací domů, tam se také objevují ženy. A na druhé straně je tady potom ta námořní doprava na širokém moři, kde jste na lodi vlastně po celé týdny. Co je dobré, je ta skutečnost, že díky legislativě, kterou jsme eh, v pondělí schválili, vytváříme teď informační informační databázi společně s EMSO, abychom měli eh, přesnější údaje o eh, lidech pracujících na moři, eh, protože problém je v tom, že my vlastně ani úplně nevíme přesně, kolik Evropanů pracuje na lodích podplujících pod evropskou vlajkou a kolik je tam lidí z jiných než unijních států. To znamená, tohle je třeba všechno zmapovat s akčním plánem, s technologickou dimenzí a jak přitáhnout mladé lidi k této profesi, což je samozřejmě velmi důležité. A ještě k problému eboli. E, zmínila se o tom tady paní Meissner. Musíme říct tolik, že díky tomu vykazování, které e, EMSA započala, e, tak příslušný orgán dospěl k názoru, že vlastně ve srovnání s leteckou dopravou toto není vlastně vysoko riziková oblast, protože vlastně neexistuje ze západní Afriky žádná eh, osobní doprava eh, eh, námořní cestou směrem k Evropě a máme tady určité pokyny ze strany Světové zdravotnické organizace, jak vlastně Eh, si počínat. Tam není možnost eh, přistání eh, západní Africe, abychom se vyhnuli těmto, těmto situacím a evropské, evropské přístavy se také již vybavily příslušnými pokyny, jak řešit případné lodě z této oblasti, které by chtěly přistát v Evropě. Musíme se samozřejmě snažit vyvodit závěry ze situace, ve které dochází k ekonomickému úpadku západní západní Afriky, protože tady vlastně je zabráněno exportu eh, vzhledem k bezpečnostním eh, a preventivním opatřením. Eh, ten pohyb vlastně ustává. To je to, co nám dělá velké starosti a my se snažíme se spojit s průmyslovými subjekty, s podnikatelskými subjekty, abychom dostávali včasné varování v případě uzavírání některých spojení, ale je tam třeba udržovat ekonomické propojení, eh, které je životně důležité. Nevím, jestli jsem pokryla všechny otázky, pak je tady ještě ta eh, otázka MC pro eh, plánování Eh, v rámci Maritime Spatial eh, Planning. My tady potřebujeme ještě eh, počkat. Dovedu si představit situaci, kdy členské státy, které se musí navzájem konsultovat, by třeba potřebovaly údaje ohledně těch hlavních nejvíc vytížených linek a další údaje. Tam může EMSA, dejme tomu, přispět, ale není tady žádná institucionalizovaná role pro EMSu v této oblasti. To je, myslím, vše. Tak. Děkuji paní Berg a děkuji panu Milemu. Milimu. Tímto jsme uzavřeli tento bod na pořadu jednání a také jsme tím uzavřeli naše veřejnou část jednání. Ještě Gerine. Jenom krátkou otázku, myslím, že to zajímá všechny. Vy jste se zmínila o té rukověti na základě e, toho případu Erika. Kdy to budeme mít k dispozici? E, v současné době ty guidelines jsou něčím, co je e, finalizováno národními orgány, pak to chceme konzultovat s průmyslovými subjekty, protože se to týká různých e, částí e, těch různých zúčastněných stran i těch přístavních orgánů a Eh, dalších poskytovatelů těch jednotlivých eh, služeb. Až budeme mít eh, jejich reakce, tak někdy počátkem příštího roku to chceme všechno dokončit. Děkuji, tímto jsme tedy uzavřeli tento bod na pořadu jednání a pak zde máme ještě informaci o trialogech, ale ta je bohužel za uzavřenými dveřmi, proto prosím návštěvnickou skupinu, aby opustila náš zál. Velmi mě to mrzí, ale bohužel Jinak to nejde. A já vám přeji ještě pěkný strávení čas zde v Bruselu. Nashledanou.